Right, everybody. Takže nyní budeme hlasovat. Požádám vás, abyste zasunuli své hlasovací karty, protože si musíme uvěřit stav. Right, we'll, we'll, we'll do a test vote, please. Uděláme si zkušební hlasování. Prosím, řekněte mi, zda se vám zamlouvá váš soused. No, not here, not here. <laughs> Can you, can you test the secret ballot? We, okay, let's test the secret ballot. Okay, let's test the secret right. ballot. Okay, we're testing this, the, the secret ballot work. Takže Zjišťujeme si tajným hlasováním, že se vám líbí váš soused a snad to dopadne dobře. Hlasovali všichni? Tak hlasujte dál. Všichni jsou připojeni. Pět osob přestalo hlasovat. Čtyři. Čekáme na Astrid. Astrid. Dobrá, takže hlasovali všichni a máme o jeden hlas více. výborně 36. 36 poslancům se líbí soused, eh, třem se nelíbí a čtyři se zdrželi. Takže se dostáváme k hlasování o zprávě Teodora Domitru Strojena o finančních konglomerátech. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, můžeme si to ověřit. Končím hlasování. A teď už je to úplně jasné, to je zajímavé. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 88, kdo je pro? kdo je proti, zdržel se, schváleno. Jury 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 11, kdo je pro, kdo je proti. Takže můžeme blokově hlasovat 11 až 16, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Na druhé stránce 17, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno blokově 18 až 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 103. takže 103 odpadá, 104 také, takže kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 31. Kdo je pro? Blokově 31 až 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Jury 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 112. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se. Snad je to zamítnuto, ale radši si to ověříme u 112. V EPP máme o tři více, takže tři členové EPP by se měli odpojit. Náhradníci za EPP. Takže uzavřeme hlasování. Je to schváleno. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. To asi nebude správně, takže u 113 si to ověříme. Nesvali všichni. Končím hlasování. Takže to je zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Prosím, hlasujte. Uvěříme si to o 37. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to schváleno. Nyní 38, kdo je pro? Jde proti, Zdržel se. Kdybych počítala ruce, tak by to nefungovalo. Neukazujte pouze palec nahoru. Ukažte ruku celou. Takže kde je pro 38, kde je proti, zdržel se, schváleno. Kompromis F, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměnce návrh 40, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 41, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 121, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 122, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 42, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 123, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 43, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 44, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 45, 46 byl stažen, 105, kde pro, proti, schváleno. 126, kde pro, proti, zdržel se, schválen. 47, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 127, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 128. Chcete si to ověřit? U 127, dobře. Takže ověřujeme si 127. Hlasovali všichni, končíme hlasování. A bylo to snad schváleno. Děkuji vám mnohokrát. 128, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 48, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. 49, 49 až 51, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 52, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Kompromis G, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 53, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 131, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 132, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 55 až 57 jako blok, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 133. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 58 až 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 65 až 76 jako blok. A Jury 3 také. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A není 135 na stránce 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 78 78 až 83 a 2 a 3. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 5, kdo je pro, proti, držel se, schváleno 6, kdo je pro, kdo je proti, držel se, schváleno 7, kdo je pro, kdo je proti, držel se, schváleno 8, kdo je pro, kdo je proti, držel se, schváleno 87 s ústním pozměňovacím návrhem Petra Skinnera. Nikdo nenamítá. Hlasujeme s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se Schváleno. S ústním pozměňovacím návrhem. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. A e, elektronicky o upraveném znění závěrečné hlasování hlasovali všichni. Končím hlasování. 42 pro, nikdo nebyl proti a legislativní usnesení. Hlasujeme. Hlasujte, hlasujte dál. Ještě dva, ještě jeden. Hlasovali všichni. A je to 43 pro, nikdo proti. Výborně. Blahopřejeme. Where is it? Trial announcement.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 o finančních konglomerátech a zpravodaj naznačil svůj záměr vstoupit v jednání pro potenciální dohodu v prvním čtení, což je součástí priorit našeho výboru a v souladu se standardním postupem vyjednávací mandát bude návrh zprávy, který jsme právě odhlasovali a vyjednávací tým zahrne předsedu zpravodaje a stínové zpravodaje. Chci poznamenat, že žádné námitky ne- nezazněly Nejsou tedy námitky a proto postup bude dodržen na tomto základě. Tak to schvalujeme eh, pokus o dohodu v prvním čtení. tak to vždy postupujeme, teď je to trošku oficiálnější a nyní přistupujeme k bodu 9, což je Takže mám tu ještě další oznámení. Chci vás všechny informovat, že dnes bude poslední jednání ikonu pro Soniu Vilné pořadě let práce. Sonia přejde do rozhodování pro, pro oddělení pro spolurozhodování a určitě ji všichni zatleskáte. Kde máme Soniu? Sonia je zde a příležitostně se k nám vrátíte, Sonja, určitě. Zatím to Sonja ještě neví. Takže nyní můžeme postoupit k bodu 9, což je stanovisko k možnosti politiky pro pokrok směrem k Evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele. Zpráva Sirpy Pětikajnen, kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se?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 a nyní elektronicky hlasujeme o textu, jak byl upraven. Hlasování je zahájeno. Hlasujte. Děkuji vám. Hlasování je ukončeno. 42 pro, 2 hlasy proti. Sirpo, blahopřejeme. nyní hlasujeme o jmenování do funkcí výkonného ředitele ESI, ESMA, IOPA a EBA. Tady je to v tom pořadí, v jakém jsme provedli slyšení. Je to tajné hlasování. Hlasujete plus, pokud jste pro jmenování, minus, pokud jste proti jmenování v závislosti na výsledku doporučení plénu bude buď kladné nebo záporné. Werner. Ano, v pořádku. Zahajuji hlasování. O kom hlasujeme? O kom hlasujeme? My máme ESMO jako první. Nejdříve hlasujeme pro ESMU Verena Ross. ESMA. ESMA Avrenaros Je dost hlasů v EPP? Má EPP dost hlasů? Je to v pořádku? Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, 6 proti, 4 se zdrželi. Takže doporučení plénu bude schválit toto jmenování. A nyní se dostáváme k dalšímu hlasování. Pan Carlos Montalva, jmenovaný jako výkonný ředitel EIOPy, zahajuje hlasování. Máme příliš mnoho hlasů u EPP, takže někdo se musí, někdo musí přestat hlasovat, někdo z náhradníků. Ještě o jeden hlas více, děkuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 33, 4 proti, 7 se zdrželo. Opět pozitivní doporučení na plénum pro pana Karlose Montalva. A třetí, pan Adam Farkas pro EBU. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 38 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Takže i pan Aram Farkaš bude doporučen plénu. Right. Hello everybody. I'm, I'm, we, we... Takže máme určitý náskok. A e, stínový zpravodaj Pervenche Beres je ve výboru EMPL. A soucítím s touto situací, protože je to obtížné pro předsedy výboru, pokud mají něco v e, různých výborech, takže máme určitou prodlevu, než začneme hovořit o systémech pro očkodnění investorů. Right, thank you for... Děkuji za naplnění této krátké přestávky. Takže teď už máme kolegyni mezi námi a můžeme přikročit eh, k původně naplánovanému programu. Takže dostáváme se k posouzení pozměňovacích návrhů ke směrnici o, systémech pro očkodnění investorů. Spravodaj Ole Schmidt. Než začneme, ráda bych řekla, že tato složka Eh, byla také eh, zmiňována v tisku, která se týkala eh, tvrzení o platbách poslanců a proto, jak v parlamentu, tak i ve výboru je třeba brát tuto věc velice vážně. Je třeba počkat na vyšetření. Ověřili jsme pozměňovací návrhy a zjistili jsme, že žádný pozměňovací návrh není z pera jedné z inkriminovaných osob. Čili výbor bude všechno velice eh, náležitě diskutovat, tak jak postupujeme vždycky. Tolik tedy k mému eh, prohlášení předsedkyně a také zpravodaj eh, mě oznámil, že by rád tuto věc takto konstatoval. Momentálně v této fázi není žádná novinka v celé záležitosti. Jean-Paul žádá o slovo. Paní předsedkyně, já jsem nepočítal, že o této věci budu hovořit. Ono to dopadá ovšem na celý parlament. A myslím, že je naší povinností zcela jasně věc říci a trošku postupovat pedagogicky. Když čtu noviny, tak mám pocit, že když je předložený pozměňovací návrh, tak jako by byl už schválen, jako kdyby už se automaticky zařazoval do směrnice, což vůbec není pravda. A z ekonomického eh, důvodu já opravdu nechápu, kdo by vůbec platil za to, že někdo předloží pozměňovací návrh. Čili to mně připadá, že když se toto eh, potvrdí, když se obvinění potvrdí, tak určitě je to velmi odsouzení hodné a musíme to odsoudit, ale na druhé straně nemůžeme upadnout do paranoje a nemůžeme přece říci, že je, nevil, že je nepřijatelné, aby někdo předložil pozměňovací návrh jenom proto, že se někde inspiruje. Když je to pozměňovací návrh, který jde dobrým směrem a který je dobře eh, napsán a někdo mi třeba něco navrhne, eh, co mě připadá dobré a užitečné, tak já nevím, proč by k tomu se musel já psát méně dobře. V každém případě, když poslanec předloží pozměňovací návrh nejdříve, to projde sítem jeho politické skupiny, kde se posoudí, zda to eh, podpoří nebo ne. Pak je ještě celá kolektivní práce, kde se zvažuje, zda to podpořit nebo ne eh, při hlasování. A pak teprve to jde dále, jde a dále, čili eh, taková ta zkratka, která se objevuje v tisku, že předložíte pozměňovací návrh a automaticky je to jako po zákon schváleno, tak to opravdu, tak to vůbec nefunguje. No, že tady jsou některé černé ovce a že je třeba je sankcionovat, to, to je jiná věc. Ale já chci říct, za šest let poslaneckého mandátu mě nikdo nic nenavrhl, ani mě, ani mým asistentům, abych něco předložil jako pozměňovací návrh a to je přece, e, přece e, situace bez pochyby drtivé většiny z nás. To, že ovšem někdo e, je trošku suspektní nebo velmi suspektní, tak to už je jiná věc. A pokud jde o pozměňovací návrhy, které jsou vlastně ty závěry, závěrečné pozměňovací návrhy, které jsou eh, kompromisními návrhy, no tak to je přece kolektivní práce zpravodaje, stínových zpravodajů a tak dále a tak dále. Toto musíme také zdůraznit, abychom eh, všem antievropským panistům nedávali ještě další, další jaksi podporu v jejich názorech. Eh, děkuji, Jean-Paul, máte samozřejmě pravdu a já s vámi souhlasím a to by bez zesporu bylo plítvání penězi někomu, eh, kdyby někdo chtěl zaplatit za to, že někdo předloží pozměvací návrh. No, může to být možná případ v nějakých jiných Eh, rámcích, kde to může být trošku, tro, kde to může být trošku těžší. Sven ještě žádá osoba. Jenom velice stručně chci poděkovat eh, za to, že je to bráno velmi vážně a děkuji také, že to tady bylo jasně řečeno a děkuji také kolegovi za jeho eh, poznámku. Já bych rád jenom řekl, že já jsem opravdu velmi zneklidněn. Pakliže tomu rozumím dobře, tak tři, z těch, pardon, z těch tří Jeden ještě neodstoupil a je stále členem eh, tohoto schromáždění. Chtěl bych vědět, zda to tak je. Četl jsem to eh, ve sdělovacích prostředcích. A za druhé, jsem také velmi zneklidněn, že ten Eh, jeden, kdo bude následovat pana Strasserze, také mm, se věnoval lobbingu a také navrhl své služby způsobem, eh, které jsou nepřijatelné pro poslance. Eh, byl vyškrtnut z webové stránce. Všechny kopie můžete najít na mé webové stránce a já bych vás poprosil, abyste se na to podíval a abyste, abyste se na to podívali, abyste požádali svou politickou skupinu, aby se zajistilo, že jeden lobista nebude nahrazen jiným lobistou. Děkuji. E, ta situace je zkoumána místo předsedou, který odpovídá za transparentnost, což je Diana Wallis. A tato otázka bude bez zesporu předložena jí a já budu také velmi ráda, když náš výbor bude aktuálně informován o všech dalších etapách. Děláme vše, co je možné, abychom věci ověřili, ale teď máme na programu projednání pozňovacích návrhů, e, proto jsem považovala za důležité toto říci. Všechno ostatní už je v rukách místo předsedkyně Astrid. Já bych chtěla říct jakožto kvestorka, že Byro o tom bude hovořit zítra, není teď na výboru, aby to probíral. Musíme počkat, co rozhodne zítra předsednictvo, jinak nemá smysl, abychom teď tento problém nějak podrobně dále rozebírali. Ano, to je pravda. Ano, eh, já jsem tedy pouze chtěla to, tím krátkým vystoupením říci, že tato záležitost se vlastně týká především našeho výboru a chtěla jsem říci, jak se věci mají a že jsme věci předložili tak jasně, jak jen to šlo. A teď dávám slovo Olemu, aby prezentoval pozměňovací návrhy. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já Velmi vítám to krátké prohlášení, které jste přednesla. Jako zpravodaj jsem se soustředil na tři hlavní cíle eh, v tomto návrhu zprávy a vy je znáte zvýšit ochranu eh, investorů v celém pokrytí. Za druhé je tady potřeba lepší, dosáhnout lepší harmonizace na evropské úrovni v těchto systémech odškodnění a za třetí eh, mít tady zcela jasné principy pro režimy odškodnění investorů. Já myslím, že my v této diskuzi se především musíme soustředit dnes na rozšíření pole působnosti, to za A a za B, na um, uh, financování těchto systémů na úrovni očkodnění a za D na uh, systémech uh, půjčování uh, v národních uh, systémech. Pokud je o pole působnosti, tak já uh, Eh, tady vidím širokou podporu pro objasnění, eh, že eh, je třeba pokryt podvody, chyby, omily, je tam několik pozměňovacích návrhů v tomto duchu, 67 od Vicky For, 68 od paní Perez. Dále tady návrh v několika pozměňovacích návrzích, například 56, že všechny firmy, investiční firmy by měly mít povinnost eh, uzavřít pojistku v pojišťovně. Upřímně řečeno, já si myslím, že to je zajímavá myšlenka, ale samozřejmě z mého hlediska by to zcela měnilo celý systém. Je to odvážná myšlenka, řekl bych ale snad eh, paní eh, Beres to asi eh, trošku více vysvětlíte, trošku podrobněji vysvětlíte. Já jsem pro pojištění například, aby se zajistili jakési doplnění současného systému a to na dobrovolné bázi. Myslím, že výbor pardon, komise eh, by to možná mohla eh, navrhnout a pak by se udělala také studie eh, dopadu, která by se sdělila parlamentu, co by znamenal takový dobrovolný systém. Paní Beres také chce zahrnout neziskové organizace a místní samozprávy, to je 22 a 61 Dále všechny investiční eh, služby pod MIFID by měly být pokryty touto směrnicí eh, ICS. A já myslím, že ty pozměňovací návrhy, které jsou předloženy, eh, jsou pokryty těmito změnami. Dále, samozřejmě velmi důležité, těžké téma, otázka zahrnutí USIC Několik pozměňovacích návrhů se toho týká a tady to je samozřejmě důležité, veliké téma. E, za druhé, úroveň na očkodnění. Já souhlasím s komisí. Měla by tady být plná harmonizace úrovně e, očkodnění na jednotném evropském trhu. By měla být stejná úroveň ochrany e, ve všech zemích EU. Víme, jaké problémy jsme měli a já mám pocit, když jsem se díval na pozměňovací návrhy, že alespoň pro dnešek je tady většina, která se domnívá, že by se měla zvýšit úroveň očkodnění místo 50 tisíc eur. Komise navrhuje až 100 tisíc eur. Pozměvací návrh 81 od paní Beres a 82 od pana Klute, který já samozřejmě podporuji. Za třetí, eh, systém financování komise navrhuje eh, ex ante financování. A tady kolegové Vicky Ford a také vy, paní předsedkyně, navrhujete kombinaci ex ante a ex post v systému financování ve vašich pozměňovacích návrzích. Případ Fénix v Německu ukazuje, že je zapotřebí eh, financování ex ante. Já myslím, že je těžké najít eh, dobrou rovnováhu mezi ex ante a ex post. A na závěr eh, já tyto pozněvací návrhy nepodporuji, nicméně jsem otevřen diskusi. Náklady na financování ponese investor a proto to musí být na odůvodnitelné úrovni pro investora. Náklady, eh, to si musíme uvědomit, eh, jsou břemenem eh, pro investora. A také pro celý sektor. Já jsem se právě vrátil z eh, Aten, kde jsem se účastnil zasedání, eh, kde bylo několik ministrů, ale také zástupců eh, sektoru i malých a středních podniků a ti si dělají starosti, že dáváme další a další požadavky na celý tento obor a že bude ještě těžší se dostat z recese navrhuji 0,3 ve svém návrhu. Členové z EPP, jako kolega Salbe eh, v návrhu 100, navrhuje snížit příspěvek z 0,5 na 0,1. To samozřejmě je také na stole k diskusi. A jak už jsem řekl, myslím, že je velice důležité, abychom měli dobrou rovnováhu. Abychom přesně věděli, co děláme, když takováto opatření navrhujeme. Za čtvrté, eh, mechanismus půjčování. Je tady navržený mm, režim půjčování jako solidarita mezi členskými státy, tudíž to můžeme přivítat jako nápad paní Beres je 144 eh, vyškrtává mechanismus půjčování a navrhuje místo toho Evropský fond, že z toho by si mohli půjčovat pojišťovny. To samozřejmě je spojeno s tím, co jsem uváděl dříve, že si myslím, že tady také paní Beres vy jste to měla trošičku více vysvětlit. Pak je tady 5 příspěvek eh, pojišťoven do Evropského fondu. Já musím říct si v této fázi, že mě to trošku zneklidňuje. Co by tak obrovský fond pak dělal, jak by fungoval, k čemu by to vedlo, opravdu nevím. Pan Selba, 136. Členské státy by si měly půjč, mít možnost půjčovat mezi sebou po deseti letech, dále je tady návrh po pěti letech a konečně bych rád řekl, že podporuji několik eh, pozměňovacích návrhů, například je 107 eh, a 108, také 158 a na závěr bych řekl, že s vynikajícím týmem sekretariátu tohoto výboru a s některými mými vlastními schopnostmi a schopnostmi mých asistentů a společně s maďarským předsednictvím a samozřejmě komisí jsme se snažili dospět k nějakému kompromisu eh, a budeme se snažit i nadále v nadcházejících týdnech. Někteří si možná myslíte, že já vždy, jsem vždycky takový útočný, možná někdy jsem, ale někdy eh, mohl být i rozumný a přijmout názory druhých což je také součástí liberalismu. Já si myslím, že by to nemuselo být tak těžké dospět k výsledku. A asi e, ty největší problémy nejsou tady v tomto výboru a nejsou také v komise. V komisi. Jsou někde jinde, ale to už nechci dále rozvádět tak myslím, že dojdeme k dobré zprávě a doufám, že dostaneme širokou podporu. Práce začíná, Lebrično už začala tedy a budeme eh, vás nadále kontaktovat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pablo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji zpravodajovi za jeho odhodlání pracovat, pracovat kdykoliv a být k dispozici. Já vím, že jste při, rozumný člověk um, a že s vámi je možná diskuse. Jenom velice stručně Eh, chci hovořit o tom, že vlastně řada bodů, eh, v řadě bodů souhlasím se spravodajem, například eh, souhlasím nedát tam sufit do té směrnice, souhlasím s tím, byla by to dvojí regulace a také se počítá s tím, že dojde k přeskumu této zprávy a nebude-li eh, to dostatečné, tak prostě při dalším přeskumu eh, by bylo možné usic do toho vložit. Eh, pokud jde o úroveň pokrytí, tak ta úroveň 100 tisíc eur, ano, můžeme souhlasit, můžeme jít k vyšší harmonizaci, to by bylo užitečné v evropské legislativě. Já myslím, že co všechno legislativně bude předloženo v evropské úrovni, to by mělo jít určitě směrem k harmonizaci v těch kritériích, které zatím harmonizovány nejsou. A proto můžeme žádat od některých zemí, aby tady na tom eh, pracovali, neboť usilujeme o zvýšení pokrytí na 100 tisíc eur a o harmonizaci této úrovně. Jak řekl zpravodaj, jde také o to snížit mm, akt pokrytá aktiva na 0,1, což je, myslím, velmi přiměřené vzhledem k tomu, že toto je nástroj, který se eh, používá vlastně jen velice, velice výjimečně. A myslíme tedy, že to je docela přijatelné. Pokud jde o eh, další návrh komise, tady můžeme souhlasit s těmi deseti lety, pokud jde o ty termíny. A úroveň pokrytí Eh, který chceme sjednotit, si myslíme, že 10 let je opravdu dostatečná, dostatečná doba. Národní půjčky. Tady také souhlasím s návrhem eh, zpravodaje, s návrhem komise. Eh, jde velmi dobrým směrem, směrem k harmonizaci, s tím souhlasíme. Souhlasím také se zpravodajem, že by to mělo být omezeno na 5% a že systém půjček mezi zeměmi by neměl začít fungovat, dokud eh, není financováno 100% všech režimů. Abychom se vyhnuli riziku takzvaných free traders – pokud je o předběžné financování, předložili jsme pozměňovací návrh a navrhujeme, aby tento mechanismus se nespustil do té doby, dokud nebudou dostatečná právní, dostatečné právní eh, garance, že eh, neoprávněné platby budou vráceny bez problému. A konečně ještě důležitý pozměňovací návrh, pokud je o financování eh, teroristických skupin. Navrhujeme jasně stanovení, že, in, že investice, eh, které slouží k přímému nebo nepřímému financování eh, teroristických skupin, že ty očkodňovány žádným způsobem nebudou. To je velice důležité eh, v regionech nebo v zemích, jako je moje země, kde trpíme terorismem. Děkuji mnohokrát zpravodaji a děkuji předsedkyni. Děkuji. A další je Bervanš. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za dodržení naplánovaného harmonogramu. Než předložím alternativní návrh, o které zpravodaj řekl, že je odvážná, chtěl bych říct několik slov o kontextu, kdy zkoumáme tento návrh. Je to součást eh, skládačky, kde na jedné straně máme tedy SKIPVT a MIFID a potom také návrh o bankovních zárukách. A snažíme se najít určitou schodu a takové schody, které dodrží vlastně tempo v jednotlivých eh, návrzích a místy k, k, eh, propojení mezi těmito návrhy. A jedna z velkých obtíží u tohoto návrhu je zjistit, jak dojde k harmonizaci zaručených částek s textem eh, záruční vklady a tady děkuji zpravodaji, protože on vzal v úvahu naše návrhy, protože souhlasil mm, s navýšením na 100 tisíc euro u zaručených vkladů a to je, myslím, vynikající návrh, protože umožní vlastně výběr, kam budou Evropané vkládat své úspory do bankovních eh, spořících vkladů anebo na finanční trhy. Děkuji, zpravodaji, to je skutečně pokrok, ale co se de, týká textu SK IPVT, pokud je o pole působnosti, tak máme skutečně problém, protože pokud jeden investiční produkt pro spoření jednotlivců, který existuje, tak to jsou právě ty společné kolektivní investiční fondy. A nechceme zaručit veškeré investice, ale chceme se zaručit proti podvodům a proti nevhodnému poradenství a my vlastně z toho vyloučíme ty společné kolektivní podílové fondy. A vlastně budeme řešit ex post formou nějakého dodatku do zákona. Takže tady vznikne obrovská příležitost, protože někdy není absurdní uvažovat a učinit protinávrh v tomu, co navrhuje Evropská komise. Komise nám navrhuje vytvořit tento systém ex ante. Vidíme, že to vadí britským kolegům a dalším delegacím. A je nám řečeno, že musíme čekat na návrh UZIT. A u UZITu bude předložen návrh v červenci 2011. Ale proč pro Boha bychom nevyužili tu lhutu do července 2011, abychom proskoumali schůdnost mého návrhu, a to je obsaženo ve 27 pozměňovacích návrzích. Já jsem jich předpo- předložil celou řadu, ale 27 souvisí s tím alternativním návrhem, tedy vytvořit systém pojištění, což by znamenalo, že ti, kteří nabízejí veřejnosti v působnosti této, tohoto návrhu investiční produkty, které budou předmětem podvodu podle působnosti směrnice, tak by byly pokryty mechanismem pojištění, což znamená, že by to byly prostředky užitečné pro ekonomiku a nevedli bychom debaty, kdo má ex ante a kdo má ex post a solidarita mezi mechanismy. Pokud bude existovat pojištění, tak v určité fázi bude možné zapracovat Evropský pojišťovací fond, který bude podle pojistek zajišťovat přerozdělení a který bude moci toto, tento návrh vyřešit. Ještě pokud je o další aspekty, o kterých hovořil zpravodaj, a jsem připravená samozřejmě vést další diskuse na toto téma. A dobře rozumím tomu, že se to velmi odchyluje od návrhu Evropské komise a bude řečeno, ano, je potřeba potěšit maďarské předsednictví a postupit k předu. A proč nepočkat na Juzic? A ten argument je stejně přijatelný. Takže ještě pokud je o působnost, eh, zpravodaj je poměrně otevřený vůči návrhu zapracovat eh, tedy bad advice, to existuje ve Spojeném království a v MIFIDu to taky existuje a to by si zasloužilo být zapracováno a pokud jde o mikroentity, já jsem hovořila o místní správě a neziskové organizace a mikroentity. Tedy pokud se podíváme na definici v MIFIDu, bohužel se tam výslovně nesetkávám s těmito subjekty a podle našich zkušeností, když začala krize, tak ve Francii, v mé zemi a možná jinde ta situace nebyla tak špatná, ale v mé zemi mnoho orgánů místní zprávy bylo velmi ohroženo a potřebovali, aby se na ně také vztahovaly bankovní záruky. A proto by bylo třeba, abychom byli schopni vůči takovým podvodům nebo výsledkům špatného nakládání tedy zajistit tyto vklady. Pokud jde o částku, která by měla být takto vybrána, myslím, že pojem pojistky by měl vlastně sladit těch 5% na jedné straně, 3% na druhé, nebo 1% u toho posledního návrhu. Tolik mých několik poznámek s tím, že jádro samotného návrhu je alternativní návrh, a já bych si přál, abych, přál abychom měli odvahu požádat komisi, aby se tím vážně zabývala a neříkat, že to je již příliš pokročilé, protože stejně to už pokročilé velmi dlouho. A celá řada pozornosti národů chce, aby to vstoupilo naplno v platnost za 10 let a tedy stejně přijde revize SKIPVT. i PVT. Uh, Děkuji, Sayed. Vaše skupina je větší. Děkuji a děkuji také za připomenutí, že moje skupina je větší. Někdy ta velikost rozhoduje. Za prvé chci poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům za eh, práci. Domnívám se, že ten duch debaty ukazuje, že všichni chceme dosáhnout téhož. Myslím, že panuje obecný souhlas napříč politickým spektrem v tomto výboru, že chceme, aby investoři měli důvěru do produktů eh, které nabízejí kde nesouhlasím s některými pozměňovacími návrhy, to je zejména otázka morálního hazardu. Jde o to zajistit, eh, aby eh, investoři byli obezřetní a mm, převírali odpovědnost, když investují. A proto chceme podpořit, aby tam, kde dochází k podvodům nebo mm, e, nesprávným mm, e, praktikám, nepravostem, aby e, panovaly sankce, kde ale o to určit, teda o přesně se jedná. Například investoři vědí, že mohou investovat do fondů nebo zemí, kdy jeden, dva mohou eh, z těchto fondů zkrachovat, ale jsou připraveni toto riziko podstoupit, aby získali vyšší návratnost. Musíme být ale opatrní. Eh, současně teda se snažíme chránit investory, kteří jsou méně informováni, nikoli ty, kteří eh, jsou ochotní podstupovat rizika. Ještě mm, něco dalšího, v čem mm, mám jasno a to je transparentnost. A to je důvod, proč eh, navrhuji pozměvací eh, návrh, kde má být jasno, jaké procento toho, co investoři platí, má být vyčleněno na kompenzaci. A to souvisí s tím, co uvedla Madame Berens Já se domnívám, že bychom eh, měli přihlédnout i k myšlence eh, systému pojištění. Není to nutné, eh, nemusí to nutně být povinné pojištění, nemusí to být masivní nebo velmi velké fondy pojištění, kde jsou peníze neefektivně spoutány, ale jde o to mít určitou, určitou možnost pojištění. To souvisí s transparentností a s tím, kolik jsou investoři ochotní zaplatit eh, eh, na kompenzacích eh, ve srovnání se s jejich investicemi. Musí tady být zajištěna rovnováha, protože v, někteří, v některých případech investoři chtějí e, tyto náklady e, snášet a kdyby byla k dispozici pojištění, tak by se proto rozhodli. E, pokud jde o ten nárůst ze 20 tisíců na 100 tisíc na investora, tak to mě zneklidňuje. Pokud jde o investory v Londýně, tak to není problém, ale mluvil jsem s lidmi z nových členských států, kteří jsou zneklidněni vlastně tímto navýšením z 20 na 100 tisíc a mají starost, jaký dopad to bude mít na sektor jejich finančních služeb. Já bych řekl velký dopad. Já jsem také eh, liberál jako Ole a věřím eh, v skutečné zásady trhu. Ole je ale ještě socialistou ve srovnání se mnou a chci, aby trh fungoval a chci, aby panovala skutečná konkurence a hospodářský soutěž a aby přežívali eh, nebo eh, pro, aby eh, přežili také menší investiční firmy a menší investoři. I want us to se domnívám, že Jusic by neměli být, Jusic eh, by neměli být za, zařazeni do tohoto materiálu, protože se chci vyhnout dvojí nebo trojí regulaci. Jiný důvod nemám. Když se podíváme na přeskum Jusic eh, později eh, v letošním roce, tak určitě tu věc upravíme nebo zahrneme a vyřešíme to takzvané nadužívání Jusic, zejména ve vztahu k Medofovi. Když se podíváme na mm, eh, úroveň cíle a takzvaných eh, předfinancovaných eh, eh, produktů. Jde o to, kolik finančních zdrojů vyčlenit. Komise říká 0,5%, eh, zpravodaj 0,3%, ale odkud ta čísla pocházejí? Jen tak ze vzduchu je 0,3 zvoleno, protože je to méně než 0,5, ale víc než 0,2%. Co je zatím? Je to pouze jakési obchodování s čísly. Když hovoříte s investory, tak tak mnozí říkají, že tato e, čísla jsou příliš vysoká. Nechtějí, aby e, peníze vlastně byla nevyužita. My potřebujeme ale údaje, abychom rozhodli, co je rozumná úroveň e, předfinancování. Zajímalo by mne, co si o tom myslí i stínoví zpravodaj, zpravodajové, abychom o tom ještě mohli diskutovat a těším se na spolupráci se spravodajem i s novými spravodají. Děkuji. Sven má slovo. Za prvé, děkuji mnohokrát za respektive socialistickému liberálnímu zpravodaji i všem ostatním kolegům, kteří zde promluvili. Je to jako vždy dobrá debata a vysoká míra konvergence. Já se domnívám, že ten stěžejní bod spočívá v souhlasu s hospodářskou soutěží, soutěží ale nesouhlas s konkurencí nebo konkurenčním bojem založeném na důvěře tam, kde investoři nemají možnost činit invest, e, informované rozhodnutí. Nevědí dopředu, kdy se stanou obětmi a tudíž má smysl vytvořit tento systém záruk či garancí ta otázka, kterou nadnesla Pervanš, zda mm, bychom se měli eh, pohybovat směrem k eh, pojištění nebo systému pojištění. Pochybuji, že by to bylo levnější, že by toto bylo levnější řešení. Já nechci být ideologický v této věci. Myslím ale, že má eh, smysl, aby řešení, pro které se rozhodneme, bylo to nejlevnější pro investory a současně zabránilo podvodům a tak dále. Víme dobře, že soukromý trh v této oblasti není nutně levnější než korporativní nebo podnikové řešení. Já bych o tom chtěl diskutovat zcela neideologicky na základě od toho, co je nejlevnějším řešením protože peníze, Ehm, protože investoři pak přijdou o peníze, které jsou součástí jejich zisku. Chceme tedy co nejlevnější řešení, aby ke konkurenci docházelo tam, kde docházet má, a to na úrovni jednotlivých aktérů, kteří vlastně soutěží o um, investice uh, střadatelů nebo spořitelů. Já souhlasím mm, s tou úrovní, to je otázka kalkulace, nikoli politického jednání. Mm, pokud jde o Jusic, tak e, zdá se mi, že to je e, stále ještě otevřený větší problém. Lobování, které v tomto ohledu probíhalo, se týkalo právě otázky Jusic. Nechci opakovat všechny argumenty, ale pro mě je zásadní, že případy typu Medov musí být teda opatřeny jakýmsi systémem ochrany, aby riziko bylo co nejnižší, protože to je regulativní oblast, ale nikoli nulová a proto spotřebitelé musí také požívat určité ochrany. Jestliže budeme mít eh, podporu, silnou podporu všech skupin, um, takto postupovat v souvislosti s přeskumem Jusic, tak je to dobře, ale stále ještě nevím, zdali ty skupiny, které tak silně lobovaly pro vyloučení Jusic, a to nikoli ku prospěchu spotřebitelů, ale naopak budou mít e, štěstí, když dojde k reformě v rámci USIC. Takže v této věci bych chtěl získat ještě určité vysvětlení ze strany kolegů. Zda totiž zdá podpoří myšlenku skutečné mm, e, záruky nebo skutečných záruk v rámci systému JUSIC na ochranu spotřebitelů. Ale e, děkuji každopádně za dobrou spolupráci a děkuji za souhlas v některých bodech, e, k němž jsme se dobrali a jsem optimistou, že se nám podaří vše dořešit. A pokud jde o ten systém pojištění navržený pervanš, to na to bychom se měli zaměřit ještě v hlubší diskusi za účasti stínových zpravodajů a všech, kteří um, jsou zainteresovaní. Děkuji, Jürgen. Děkuji, ale nemám, co bych k tomu ještě dodal. Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě poznámky. Myslím, že otázka pojištění si zaslouží další projednání. A je to zajímavé řešení, protože, jak řekla paní Beres, umožní to zachovat prostředky v ekonomice a neneutralizovat je. A nebude to nutně nákladnější. Druhá poznámka, co se týče SKIPVT, tak eh, spěch je vždy nevhodný. A evropský čas je dostatečně dlouhý, aby prodleval několik měsíců, nenarušila tolik proces. A dívám se na to, čím se budu čím se zabývám, doběhne to v roce 2018, takže několik měsíců nebude škodit. A myslím, že bude prospěšnější to provázat a až uplynou těch několik měsíců, tak se zjistí, že už to možné není. A myslím, že bychom měli postupovat logicky a koherentně a posun o několik měsíců není zásadní v době, ve které žijeme. Přál bych se, aby tempo bylo rychlejší, jsem netrpělivý, ale musím se přizpůsobit realitě. Takže oba návrhy paní Beres musí být vážně vzaty v úvahu a proskoumány. Thank you very much. Astrid. Děkuji, Astrid. Děkuji, paní předsedkyně. Aniž bych zabíhal do podrobností, chci vyzvat Tedy chci upozornit na pozměňovací návrhy, které jsem předložila u této zprávy. A už jsem o tom mluvila s panem Šmitem. Myslím si, že ty návrhy nejsou úplně, úplně nevinné. Snížení z 0,5 na 0,1, které navrhuji, se může jevit jako brutální, ale odpovídá to nutnosti dle mého soudu Nezapomínejme, že u této směrnice hovoříme o velmo, velmi vzácných případech a samozřejmě je třeba předpokládat záruční fond s tím, že budou kompenzovat pouze v extrémních případech. A za těchto okolností takový příspěvek ve výši 0,5 není realistický a musíme velmi vážně revidovat směrem dolů toto číslo. Nezohlednění SKIPVT do rámce aplikace směrnice, jak to navrhuje navrhovatel, s tím se naprosto stotožňuji. Paní Beres to také předpokládá. Nesouhlasím s ní v této oblasti. Směrnice USIC 5 bude brzy na pořadu jednání a je odpovědností depozitáře. Tedy je třeba, aby tato odpovědnost byla vyjasněna provždy. Není to jednoduché, ale je to nezbytný předpoklad. Než budeme moci uvažovat o zahrnutí těchto fondů do směrnice. A obvykle ten postup, který zde provádíme, bude plně užitečný, až odpovědnost jedno každého bude jasně stanovena a kde nepřesnosti a zdvojení budou, bude třeba jim zamezit. Paní Beres, jak řekl můj šéf pan Gozes, je naléhavé čekat a úroveň kompenzace, na kterou budou mít nárok investoři, se mi jeví také jako důležitá. Zda potřebujeme úplnou harmonizaci v Evropské unii? Já si myslím, že ne. Vytvoření minimálního Prahu se mi jeví jako vhodnější. A já jsem navrhovala 50 tisíc, kolegové se přimluvali za 30. Myslím, že o tom musíme mluvit. Konečně poslední poznámka o přechodném období. Je jasné, že vytváření fondu ex ante nebude jednoduchou a rychlou věcí. A je mi také jasné, že délka přechodného období bude záviset na nárocích, které budou vynucovány na evropské úrovni. Čím ty nároky budou vyšší, tím se bude muset nechat více času finančnímu sektoru. Pokud zvolíme poměrně odlehčený systém, tak budeme mo- moci požadovat rychlejší uplatnění. Toho si musíme být vědomi. A tady bych ještě zopakoval to, co řekl pan Gozes, ať je konzistentnost a logika i v této oblasti. Děkuji. Děkuji, pan Fea. Děkuji. Paní předsedkyně. Napřed eh, blahopřeji zpravodaji i stínovým zpravodajům za odvedenou práci. A chtěl bych se dotknout dvou, tří bodů, eh, které jsou velmi konkrétní a už zde byly zmíněny. Za prvé, jde o pojištění. Myslím, že musíme zvážit následující. Existují eh, pojistné mechanismy, které skutečně mohou představovat jistou alternativu ke stávající struktuře odškodnění investorů, protože v této chvíli ještě nelze zjistit, zdali jsou pojišťovny ochotny převzít e, příslušnou odpovědnost. A je zjevné, že celé pokrytí investorů nemůže být eh, zajištěno jediným systémem zastávající normální funkce schopnost nebo funkčnosti trhu za, druhu. za druhé k částce pokrytí. Bych řekl toto. Existují eh, konkrétní odvětvové studie o eh, konkurzech nebo úpadcích podniků, které věvují, že příslušná, příslušné částky pokrytí fungují dobře. Tady se řeklo, že mm, ta částka by měla být navýšena. Padly zde i konkrétní návrhy kolegy, eh, od kolegu Kamala a Hökmarka a ty jsou skutečně přiměřené pro ty hodnoty, které jsou zde i navrženy. Za třetí, financování ex ante. Návrh komise mi připadá eh, přemrštěný. Já mám za to, že kolegyně Luling, která to již uvedla, totiž, že to, ten předložený návrh obsahuje i ex ante možnosti. Tudíž příslušný stát musí vyčlenit příslušné částky financování a musí přihlédnout k zvláštnostem vlastní země. A nyní k přechodnému období. Důležité přece je, aby existoval systém přechodný, které bude, který bude dlouhodobější, tak aby členské státy se svými základními systémy ex post měli možnost využít těch překlenovacích nebo přechodných období deseti let. Poslední bod k rozsahu působnosti. Tady se připojují ke kolegyni Beres v tom smyslu, že to musí být přizpůsobeno investorům, pokud jde o e, tu částku odškodnění a musí zde být k dispozici finanční nástroje pocházející ze státu Evropské unie. A závěrem bych řekl, pokud e, že kolegové, kteří se tomuto tématu věnují, mohou spolehnout na mě, že je podpořím. Děkuji. Takže můžeme se na ní vrátit eh, k zpravodaj ještě komise. Maria Fabregas. Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručná. Chci poukázat na pět věcí. Za prvé, pokud je o působnost hlediska komise, je velmi důležité zachovat širokou působnost u tohoto návrhu komise. Předloží návrh USIC 5, ale není důvod odkládat eh, diskusy o kompenzaci odškodnění investorů, protože nové návrhy, které upravují eh, depozitáře a správce, se budou projednávat později. Pokud jde o snížení cílových, cílové úrovně fondů, návrh komise vycházel z údajů, které jsme dostali. Nebyla to, nebyly to veškeré údaje, ale bude možná nutné, aby tento systém nebyl tak nákladný, abychom ještě revidovali tuto úroveň, ale vlastně neměli bychom zcela vyprázdnit ten systém. Vytváříme strukturu, abychom měli dobře financovaný systém očkodnění investorů a ta struktura by měla mít určitý obsah. Takže to snížení by nemělo být eh, tak významné. Co se týče systému pojištění, jak zde bylo uvedeno, domníváme, domnívali jsme se, že je to posun od toho, jak funguje systém pojištění očkodnění investorů. V únoru Komise předložila non-paper, který byl rozeslán radě i zpravodaji, a kde jsme zapracovali některé prvky z pojištění, abychom zamezili skutečnosti, že velká hotovost je vkládána do systému a v ekonomice tedy tyto prostředky nepracují. A domnívali jsme se, že je možné do toho zavést určité prvky pojištění a myslím, na to, že úplný přechod by znamenal další analýzy a jak uvedl zpravodaj, také by to mohlo vyžadovat hodnocení dopadu. A komise nepředložila tento návrh, takže teď nemůže provést hodnocení dopadu, pokud jde o pokrytí investorů. V tomto směru, jak dobře víte, revize MIFIDu bude navržena komisí ještě před létem nebo během léta. A právě zde můžeme zvážit, zda někteří investoři, kteří nyní jsou v seznamu profesionálních investorů, budou z tohoto seznamu staženi. Dnes v návrhu komise vlastně uvádíme působnost do souladu, tedy profesionálních investorů s MIFIDem. A je potřeba to provést průřezově spolu s MIFIDem. Pa, poslední věc, za páté, už jsem řekla, že otázka pokrytí tzv. bad advice byla zvážena. Jeden jediný stát pokrývá tu, tyto otázky z hlediska struktury finančního trhu a návrh komise umožňuje, aby tento mechanismus i nadále fungoval ale vzhledem k tomu, že trhy se liší ve všech členských státech, mohlo by to vyvolat eh, další náklady. A ty nejsou nezbytné na úrovni EU. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, Ole. Nebo Permoš. To znamená, to znamená, že je důležitější mít mechanismus, který nebude nákladný, než mít ochranu eh, investorů před bad advice, před nevhodnými radami osobami, které budou prodávat špatné produkty a špatné rady. Není to logické. Ole. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem kolegům. Myslím, že některé věci musíme řešit a musíme vyjasňovat odpovědi na některé otázky. V zásadě nemám nic proti zahrnutí Jusic do této směrnice. Vůbec ne. Ale také vím, že minimálně podle mých informací, a to možná není pro některé z vás relevantní. Ani jediná země si to nepřeje. Ani jedna jediná. A oni tvrdí, že bylo vhodnější to provést v UC zpět. A můj hlavní argument pro to mé váhání je, že jediné číslo, které jsem dostal, že by to stalo 20 miliard euro. A pro mě 27 milionů euro je obrovská částka. A komise říká, že to je irrelevantní, že, že to dělají ti, ti špatní. Dělá to EFAMA, udělají to zástupci příslušného sektoru. Z mé strany to byl svané částečně vtip. Ale já vím, že komise a sám komisař má velký zájem o vyřešení této otázky. Já jsem se s ním sešel, on mi řekl, a on má proto velmi dobré důvody. On nás chce mít na své straně. Ale z mého hlediska komise musí potom dát správné odpovědi, pokud je o náklady. Protože jak už jsem řekl několikrát v tomto výboru, nemyslím si, že to, že zavádíme novou legislativu, nové návrhy a vůbec nevíme, jak to bude fungovat. A komisář mi teď říká, a to se můžeme ověřit, že komise se snaží provést kumulativní studii 20 návrhů. Jak to vlastně ovlivní financování jako celek celého tedy sektoru. A pokud by to bylo možné provést před naším hlasováním, tak by skutečně to pro mě byl problém. Systém pojištění jak už jsem řekl, můžeme se tím zabývat. Ale musíte uznat, že z ničeho nic převzít úplně nový systém a říct si, jdeme touto cestou, to prostě tak to možné není. Už jsme kritizováni za to, že neděláme maximum v naší legislativní práci. A to každý dokáže pochopit, zda něco takového je providitelné. A to by skutečně se mohlo ukázat jako velmi obtížné. Tudíž skutečně myslím, že potřebujeme více studií a více zjištění, jak to vlastně bude fungovat. Pokud jde o bad advice, špatné rady, nejsem přesvědčen, Myslím si ve skutečnosti, že i když jsme měli problémy v tom smyslu, že investoři, například i já, že investoři mají určitou odpovědnost, skutečně si nemyslím, že bychom měli něco takového zavádět. A myslíte si to vy, že bychom měli v Evropě zavádět britský systém? Já skutečně váhám. A ty jednotlivé věci, které navrhujete, patří do MIFIDu. Ale uvidíme. Snad jsem se vyjádřil k panu Salbovi. Tam si rozumíme také pana Kamala, paní Beres. A kdybych byl rozhodčím, ale nejsem rozhodčím, tak byste měli nejen žlutou, ale červenou kartu. Ale protože jsem socialista, já nemám nic proti socialistům, ale je to snad urážka a možná, že by to mělo řešit předsednictví. Což byl také vtip mimochodem. Transparentnost. To je určitě velmi dobré, vytvářet více dát, to také je pozitivní. Jak už jsem řekl, budu se zabývat systémem pojištění. I to je užitečné, ale musíme o tom vědět více. K Svenovi. Lobbying. Používáte to slovo, je to špatné? Je to něco špatného? protože tady se pořád říká, lobování je tak špatné. Já jsem byl lobován ze strany vlád a, a pan Gozes řekl, pokud tu jsou kvalitní návrhy, proč je nemůžeme zavést? A, a měli bychom mít jenom naše vlastní nástroje, kteří si všechno jako experti dělají sami. A tady bych skutečně velmi váhal. To by, myslím, nepřineslo lepší legislativu pro Evropu. A pan Kulte souhlasil, tak to je dobré. Snad se nesouhlasil dokonce s panem Kamalem. Pan Gozes řekl to, co už jsem uvedl. A paní Luling. Ano, já podporuji plnou harmonizaci. Ano, já myslím, že to je cesta pro nás, zejména pokud jde o tento typ ochrany spotřebitelů. Já si to opravdu myslím. A to, co řekl pan Fejo, už bylo pokryto mým dřívějším vyjádřením. To, co jste řekl, už jsem uvedl. A komise, děkuji. Ano, některé věci se tím vyjasnily, ale zároveň chci říci, že už eh, existují kompromisní návrhy a vy je dostanete. A můžete, se, můžete je probrat. Mým cílem je vlastně získat vás všechny. Ale samozřejmě Jusic a těch 100 nebo 150 tisíc, to je těžké s jednou sadou nástrojů. A držet se 100 tisíc, já myslím, že bychom tu ochranu neměli snižovat. A to je taková otázka pro radu. Ale myslím, že je to poměrně relevantní. A pokud je o Jusic, i o tom jsem mluvil. Ale nakonec, milí přátelé, budeme mít eh, velmi dobrý návrh a bude minimálně pololiberální. Děkuji. Děkuji mnohokrát. My jsme to trošku překročili, ale Ole se musel obhájit před těmito bezpředmětnými obviněními. A nevím, zda na webstreamu vždy pochopí vtipy, které zde zaznívají. Souhlasíte se Saidem, pokud jde o politiku, ale nikoli pokud je o jeho popis situace a hlasování, bude teoreticky 30. dubna na plenárce v červnu. To je zatím současný harmonogram. Děkuji mnohokrát a nyní přejdeme k poslednímu bodu jednání pro dnešní den, což je posouzení balíčku ekonomické zprávy. Já vím, že zpravodajové vedli mezi sebou jednání, ale toto je první šance, kterou máme pro projednání pozměňovacích návrhů. Máme sice spoždění, ale celá řada poslanců předložila pozměňovací návrhy a tak bych chtěla, aby měli možnost promluvit, kde je to možné. Proto požádám zpravodaj, aby byli co možná nejstručnější a aby nemluvili individuálně déle než pět minut. Takže nejdříve Korin. Děkuji mnohokrát. A prosím, za pět minut mě přerušte, protože mám 559 pozměňovacích návrhů od řady kolegů a proto jim dám odpověď a chci jim říci, že si skutečně vážím spolupráce s kolegy. A samozřejmě vedeme úzkou spolupráci se stínovými zpravodaji, ale pokud se objeví určité otázky u vašich pozměňovacích návrhů, tak s na obraťte. Já skutečně bych chtěla být otevřená v dialogu s vámi a také mimo tato jednání. A je to skutečně ekvilibristický kousek říci, získat podporu v parlamentu pro tento balíček. Ale sama za sebe chci vyjádřit, že se k tomu zavazuji a mám pozitivní dojem, že se nám to může podařit, i když to bude obtížnější než u balíčku o dohledu protože tady běží nejen o důraznější evropskou koordinaci a významnější úlohu Evropské komise, ale jsou to také výzvy týkající se debat mezi politickými rodinami v tomto parlamentu, které mají různé důrazy, pokud jde o celý balíček. A pokud jde o mou zprávu, preventivní součást balíčku pro pakt růstu a stability. My požadujeme větší pružnost, co se týče aplikace 3% a 60% kritéria pro zadluženost, investiční, zavedení investičního cíle, který umožňuje překročit 3%. Na druhé straně pozměnce návrhy, které omezují, případně odstraňují manévrovací prostor, který teď existuje v návrhu. A větší ambice pro přísnější numerická číselná pravidla. A u kompromisu se soustředujeme na fiskální udržitelnost jako předpoklad růstu. Umožňujeme také získat prostor pro strukturální reformy, které mají dopad na rozpočtovou rovnováhu z dlouhodobého hlediska, protože takto se nám podaří splnit cíle v oblasti růstu a zaměstnanosti. Pokud je o hlavní témata, pokud je o koncept obezřetné fiskální politiky, to někteří kolegové chtěli vypustit. Já jsem zavedla neutrálnější formulaci, kdy hovoříme, eh, hovoříme o cestě ke střednodobým rozpočtovým cílům a pokud o fiskální rovnováhu, tak jsme také zapracovali několik pozměňovacích návrhů, které si přáli zapracování cykličnosti. A když hovoříme o cyklech, tak strukturální rovnováha je určitým odkazem. A pokud jde o střednědobé rozpočtové cíle, tady bych zúraznil pozměňovací návrh Udo Bulmana a dalších, kteří zavádějí investiční cíle. A tady je skutečně problém. Tak, jak to já interpretuji, to považuji za zavedení tzv. zlatého pravidla, o kterém se jednalo také při schvalování Maastrichtské smlouvy a tehdy to bylo zamítnuto, což znamená, že členský stát může mít další investiční cíl nad rámec 3%. A když uděláme toto, tak můžeme i vlastně ohrozit finanční trhy. A pan prezident Trichet z ECB se k tomu jasně včera vyjádřil a řekl, že to je nebezpečné. Což neznamená, že bych nebyla schopná uvažovat s kolegy z ostatních skupin o tom, jak získat větší závazek směrem k tomu, co si přejeme, tedy aby strategie EU 20, 2020 byla splněna. A to se netýká pouze navýšení konkurenceschopnosti, ale také posílení sociální soudržnosti a sociálního začlenění, posílení zaměstnanosti v členských státech. A tím bychom se také měli zabývat. Ve směrnici už je dočasná odchylka, to už ve směrnici je, ale já skutečně chci toto více zdůraznit a vyjasnit, abychom vyhověli těm, kteří předložili tento pozměňovací návrh. Vedle toho už jsem překročila pět minut. Spolehám na národní reformní plány a na evropský semestr, který by byl mnohem výrazně promítnut do návrhu, protože potom získáme globálnější přístup. Chtěl jsem se také vyjádřit k hlasování kvalifikovanou většinou v opačném gardu a tady bych chtěl uspokojit kolegy, kteří zdůrazují náklady. Já to formuluji neutrálně, my si přejeme pozitivnější e, rozpočtový dopad a ne pouze škrty. A je mi líto, že to nemůžu více vysvětlit. Možná bude čas na závěr, ale myslím, že se musíme maximálně snažit nyní. Dále Diego. Muito obrigado. Muito obrigado, Sharon. Em relação... Děkuji. Děkuji, Sharon. Zpráva mm, hovoří o postupu v případě nadměrného deficitu a e, předložili se tedy, předložilo se tedy tak velký, předložil se tak velký počet pozměňovacích návrhů. E, pokud jde o, o e, samotnou část v článcích, tak myslím, že bude asi možné přednést 15 kompromisních návrhů a eh, další mohou být ještě k úvodním bodům preambule. Je tady pět eh, bodů, které jsou velice eh, citlivé a velice složité. A o těch bych chtěl hovořit jako první. Za prvé, rychlost snižování dluhu a množství, o které se dluh snižuje. E, to mm, na to téma tady je e, řada různých e, návrhů. Kolegové ze skupiny ALDE se domnívají, že bychom neměli mít dvacetinu, ale desetinu z hlediska snižování. A nechtějí, aby to bylo za třináct, za třináct let, ale za dva roky. Socialistická skupina Eh, zavrhuje 20, eh, snížení o 21 eh, za 13 let. A je tady také možnost určitých výjimek z těchto pravidel, když nový dluh jde do investic, to by kolegové chtěli ještě navázat na další aspekty. Já mám také návrh na určitý průměr snižování a to jsou ta témata, ve kterých v rámci svých možností se budu snažit najít kompromis. A je možné, že budeme muset použít demokratický postup, to je hlasování. Za druhé, procento, pokud jde o ty výjimky, se tady opět objevuje. 0,03 HDP. A pak je to druhý extrém, 0,4 jakožto strop. A možná až v některých výjimečných případech by to mohlo jít až na 1 roční eh, množství snížení deficitu v případě, že běží řízení pro nadměrný rozpočtet, tak je tady 0,5 navrhováno ze strany komise. A kolegové přicházejí s vlastními názory, buď 1% snížení. Další kolega 0,2% navrhuje. A celá tato diskuse o číslech, paní předsedkyně, je obtížná, protože je to velmi často tak si, jaksi svévolné. Je to proces, kde není zcela jasné, jak k tomu, eh, kdo dospěje. Proto je velice těžké přijít s nějakým rozumným kompromisem. Další téma, kde se kolegové velmi, velmi liší, ve svých pozměňovacích návrzích eh, jsou relevantní faktory, které by byly zahrnuty do zprávy komise, eh, která zahajuje řízení pro nadměrný schodek rozpočtu. Je to otázka, zda budou či nebudou přijaty výjimky pro veřejné investice. Eh, do jisté míry je tady velká schoda v této diskusi. Eh, pokud jde o komunitární metodu, a eh, na závěr ještě dvě poznámky bych chtěl přednést. Za prvé, pozitivní způsob, se kterým souhlasí také zpravodaj, že eh, chceme použít Evropu 2020 nebo Pakt růstu a stability když se díváme na ty výzvy, zda e, dodržíme návrhy předložené v září, nebo zda budeme ambicioznější a zahrneme do balíčku také řadu věcí, o, kterých, e, o které se zajímají naši spoluobčané. Děkuji. Děkuji a nyní Lisa Děkuji, já budu hovořit anglicky, aby to bylo rychlejší. Také já mám pět témat. Myslím, že eh, pokud je o makroekonomické nerovnováhy, první téma je potřeba říci, co máme na mysli, když hovoříme o nerovnostech a musíme také udělat kompromis, který by byl bližší tomu, co tady navrhuje větší počet kolegů, protože si myslím, že mají v podstatě pravdu. Druhé téma se týká makroekonomických nerovností a ukazatelů. Tady máme některé kolegy, kteří eh, k tomuto tématu neříkají nic, ale postupně vidíme některé proměny, které by mohly nebo měly být zahrnuty do té tabulky a měly by být buď předmětem Eh, mezivládní dohody nebo by měly být eh, přeneseny do paktu konkurenceschopnosti eh, pro euro. Tyto body by mohly být přeneseny podle komunitární metody a já rozumím ze zdrojů pana Trišeta, ale také ze zdrojů komise, že by to dávalo smysl, abychom pracovali na těchto bodech v rámci našeho balíčku. Já doufám, že budeme mít konsensus a já k těmto argumentům, které již byly eh, prezentovány, přidám ještě některé další body, které trošku eh, rozšiřují čistě nominální chápání situace jednotlivých zemí. A třetí bod je soubor ukazatelů. Tady myslím, že máme potřebu říci jasně, že tady musí být rovnováha mezi těmi kolegy, kteří navrhují eh, velkou škálu ukazatelů, pokrývající celou řadu jevů a na druhé straně představa, že by tady bylo zvládnutelný počet ukazatelů a to myslím, že by bylo 10-12 ukazatelů, které by byly zvládnutelné. To je dostatečně široké, abychom eh, se vzdálili od takové konvergentní, příliš nominální eh, věci. A já doufám, že eh, to také umožní vytvořit správný soubor ukazatelů, který bude flexibilní, všeobjímající a současně dostatečně tedy široký, aby pokrýval celou ekonomiku, eh, otázku zaměstnanosti, eh, konkurenceschopnosti a kde by se kombinovalo a posilovalo chápání situace jednotlivých zemí. Čtvrtá poznámka z mé strany, to je úloha té tabulky, toho přehledu scoreboard. A tady myslím, že je třeba přiblížit se k tomu pochopení, že ten scoreboard by měl prezentovat ukazatele, které pouze eh, vyžadují hlubší analýzu ze strany komise. a ECB vyžaduje návštěvu země a diskuse s tou zemí, diskuse o doporučeních a o celém balíčku opatření, které by se měly zavést. Takové chápání scoreboardu jakožto nikoli pouze automatických čísel, to si myslím, že velice dobře zapadá do popisu kterou ještě dnes dopoledne komise přednesla. Komise popsala ten nový soubor ukazatelů a novou dimenzi mikroekonomických nerovností, jakožto soubor, který je velice eh, citlivý a velice podrobný soubor analýz. To je mnohem obtížnější, ale je to mnohem plodnější, tedy užitečnější, než pouze chápání nominálních ukazatelů. V tomto směru myslím, že symetrie je nutná, i když musí být možná interpretována odlišně, když máte přebytek nebo když je deficit. A poslední bod. Já bych byla proto, vzhledem ke složitosti celé té otázky a vzhledem k tomu, že se všichni teprve učíme, jak tomu všemu rozumět, tak eh, já bych opravdu hájila myšlenku, že bychom měli mít velmi silné sankce. Je možné mít symbolické sankce. Tady podporuji postoj komise. Velice e, jsme úzce spolupracovali s Karlem Adlungem, který má na starosti sankce. A Nemyslím, že v tak e, složité otázce, tak citlivé otázce, že bychom měli jít takovým směrem. Je tady e, komise, která má silná doporučení pro oblast eh, trhu práce, výzkumu, vývoje. Já myslím, že bychom tady měli být velice opatrní, abychom nešli za určité citlivé meze a zaváděli jistý automatismus. Měli bychom eh, poskytnout určitý čas eh, aby se to zaběhlo, abychom viděli, jak to funguje a pak je případně uzavře, pak je případně přeskoumali. Já bych chtěla poděkovat všem, kdo přispěli eh, k této zprávě a eh, pracuji velice intenzivně na tom, abych dospěla opravdu k rozumným kompromisům se všemi kolegy. Děkuji. Děkuji. A teď dáme slovo Silvii. Děkuji, Sharon. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům. Také já mám asi 250 pozměňovacích návrhů k tomuto textu. To je velká kolektivní práce. Musíme si také uvědomit, že ten rámec, ve kterém pracujeme, se stále mění vzhledem k tomu, že zasedá Evropská rada z eurozóna a, a další. Já mám text, který se týká trestního práva, protože jde o sankce. A v té oblasti trestního práva bych chtěla říci, že se můžeme domnívat, že opravdu komunitární metoda je dobrá a komise nám navrhuje něco, co je vyvážené. Jak řekli kolegové přede mnou, buď je to příliš, ty sankce příliš maximalistické nebo příliš velké eh, omezení, takže já bych eh, zůstala zhruba v tom duchu, co navrhuje komise. Eh, tady jsou některé velmi tvůrčí nápady, například Philip Lambert se snaží navrhnout eh, něco, co by bylo vlastně jakoby řidičský průkaz na body. Mně se ta myšlenka líbí, ale mám přece jen pocit, že eh, všichni zpravodové se musí rozhodnout, zda chtějí to skončit do léta, jak nás o to žádá rada, vzhledem k tomu, že je tady určitý balíček, který byl dohodnut a v tom případě si myslím, že je dost těžké to zvládnout. E, naproti tomu bych ale požádala komisi, aby se tím zabývala, protože myslím, že by bylo dobré mít uspokojivý soubor sankcí na středně, ve střednědobém výhledu. Máme tady určitě, mm, určité body a doufáme, že práce Korin nebo to, co dělá Eliza, že to umožní, aby na sankce vůbec nedošlo. Ale když už k sankcím dojde, tak se dostáváme k velice takovému hrubému základnímu systému, který není příliš přitažlivý. Další velmi zajímavé názory, například eurobondy, já jsem ještě nerozdala kompromisní návrhy, protože minulý týden proběhl seminář, kde byl Jacques Delpla a von Weizsäcker, kteří se eh, zabývali otázkami červených, a modrých eh, bondů. A já myslím, že je docela zajímavé zabývat se těmito názory eh, ekonomů. Děkuji sekretariátu, děkuji expertům za veškerou práci odvedenou na tomto tématu. Je tady relativní konvergence charakteru, řekla bych, um, ekonomicky užitečnému a eh, k tomu celkovému úsilí, aby mm, euro bylo nástrojem, které Eh, které umožní snižovat eh, dluhy, ale přitom udrží určitou disciplínu. A pak jsou tady samozřejmě i určité právní překážky. To je klasické dilema mezi tím, co by bylo žádoucí a tím, co by bylo, co je možné. Diskutovala jsem s kolegy ze severských zemí, Finsko, Německo, s těmi jsem diskutovala a naprosto respektuji i velice složité vnitřní vnitropolitické situace. Já bych tedy chtěla ještě pokračovat a chtěla bych požádat výbor Ekon, eh, aby eh, z jednoho důvodu tady ještě projevilo trpělivost. To platí pro všechny texty. My všichni Eh, tady se musíme chovat jako poslanci EU, celé EU. To znamená, eh, nasloucháme svým voličům, ale musíme chápat i eh, problémy druhých. Je na nás, abychom zrušili to, to, to tu hranici mezi severem a jihem, o které se teď tolik eh, hovoří. Já možná poprosím, aby komise se tou otázkou ještě dále zabývala, ale pokusím se tady předložit něco. Řekla jsem to včera panu Trišetovi. Nemůžeme se vzdát některých věcí jenom proto, že se nám říká, že je to nemožné. Kdyby, eh, když se uvažovalo o tom eur, o euru, o zavedení eura, kdyby se tehdy naslouchalo těm, kdo říkají, že to není možné, euro bychom dodnes neměli. Čili pokusme se najít nějakou rovnováhu mezi tím, co je žádoucí věcí a co je možné. Také stínoví zpravodajové hodně eh, pracovali. Já chápu problémy jedněch i druhých, eh, také v mé vlastní zemi, tomu všichni nefandí, ale pokusme se vložit některé středně dobé aspekty do tohoto textu. Tak zhruba tolik a samozřejmě chci přispět k tomu celku, děkuji sekretariátu, děkuji kolegovi, kolegům, protože pracujeme ve velmi pozitivní atmosféře a je to přitom těžké. Děkuji. Děkuji vám i e, za dodržení pětiminutového limitu a byla jste zahalena vlastně do nebeského světla. E, díky sluníčku. Dále má slovo Karel. Děkuji. Já se pokusím rovněž dodržet pět minutový limit. Mám více než 200 pozněvacích návrhů, jsem za to velmi rád. Většina z nich, nebo všechny, jsou velmi konstruktivní a uh, Těším se již na zdokonalení celé nové části makroekonomického dozoru ve spolupráci s paní Ferrerou. Eh, první téma, které bych chtěl pojednat, to jsou sankce. Eh, není překvapením, že úroveň sankcí a eh, rozhodování o sankcích zaměstnalo mnoho kolegů a ten vývoj je pochopitelný, byť eh, nevelmi žádoucí. Tam jde vlastně o to jednání. Někdo řekne 0,4, pak 0,2, někdo třetí řekne něco mezi tím. Nejsem eh, přesvědčen, že to je nejchytřejší způsob, jak to dělat. Měli jsme dnes dopoledne konstruktivní jednání s komisí a hledali jsme co nejmoudřejší řešení aby to nebylo pouze takovéto handrkování a doufáme, že mm, do, do, dojde k, ke shodě. Celý proces rozhodování o e, sankcích nás přivádí k problematice, která e, se týká hlasování eh, kvalifikovanou většinou. To má také právní implikace, rada eh, tím není velmi nadšená. A pak eh, jsou zde i velmi kreativní návrhy od kolegů, kteří například žádají, aby komise rozhodovalo, rozhodovala o sankcí bez zapojení rady, což je poměrně tvrdé, ale zajímavá myšlenka. Další věc, která je také zhusta zastoupena v pozměňovacích návrzích, je udělování eh, sankcí. Kam bychom, eh, respektive kam bychom měli potom ehm, ehm, zaměřit nebo věnovat finanční prostředky získané sankcemi. Panuje, zdá se, zhoda, že ty finanční prostředky by měly být věnovány do e SCF a pak do ehm, fondu stability, permanentního fondu stability. Um, nebo trvalého fondu stability. Možná, že také dojdeme ještě ke shodě ve spolupráci s Evropskou centrální bankou. E, I na Ekofinu včera byly diskutovány různé mechanismy, možná, že i ty e, povedou k určitým řešením e, se zapojením společenství. Další otázka je ten zvláštní případ sankcí nebo pokud za manipulaci dat. To přichází z některých členských států, eh, kde k tomu dochází a tady panuje také eh, zhoda, že bychom eh, měli přijímat velmi tvrdé sankce vůči zemím, které nechtějí poskytovat korektní dostatečná data. Otázkou opět je, jak definovat manipulaci dat. Existuje objektivní způsob, definování manipulovaných dat. Eh, tady to je tež poněkud výzva pro nás. Další problémy či otázky, které se vynořily, eh, je například to, co jsou výjimečné ekonomické okolnosti. Tady panují různé náhledy. Dále otázka Eh, národního vlastnictví, role Evropského parlamentu, to se týká všech zpráv, to znamená, jak eh, vhodně zapojit parlament do procesu z důvodu transparentnosti, ale také eh, z hlediska rozhodování. Tady máme důležitou roli. A pak nakonec vystala otázka zajistit, abychom pracovali velmi koherentně, protože e, většina mého legislativního textu je odvislá od jiných textů, e, o kterých podává zprávu Lisa, takže musíme zajistit, aby byly sladěny a ta, aby teda celá legislativa byla logická a, a funkční. Měli jsme velmi, nebo pracovali jsme v tomto ohledu ve velmi konstrukční pardon, konstruktivní atmosféře. To je teda hlavní nástin eh, těch otázek, které se vynožily. Eh, samozřejmě, že někteří z vás možná podlehnou pokušení eh, vy, vy, vyškrtnout celou tuto legislativu. To asi nebude nejvhodnější přístup, ale doufám, že nehledě na to nalezneme konsenzus. Děkuji, Karle, a nakonec má slovo Vicky. Děkuji vám a děkuji kolegům za to, že jsem obdržela méně než 200 pozměňovacích návrhů, byť velmi zajímavých. Ehm, některé jsem poslala stínovým zpravodajům, ale možná, že bych je měla rozeslat všem e, členům. Ty kompromisy se zaměřují například na účetní standardy, na rovnováhu mezi výkaznictvím o e, likviditě a e, složitějším výkaznictvím, dále o e, sběru měsíčních dat centrální, na centrální státní místní úrovni. Astrid zde už není, a nebo je? Madame Luling, kdybyste mi mohla vysvětlit, co se skrývá eh, ve vašem pozměňovacím návrhu 125, co tím myslíte. Pokud jde o předpovědi, tady je otázka, kdo je odpovědný za eh, předpovědi a jaký je vztah mezi členskými státy, a jejich předpovědí a předpovědí um, komise. Zdá se, že je zde snaha eh, vytvořit určité předpovědi, které vytvoří eh, rovnováhu mezi těmi 27 eh, členskými státy. A možná, že by teda se na tom komise měla s těmito státy předem dohodnout. Velmi důležitý záznam nebo výkaz o před předpovědí eh, podléhá auditu a řada pozměvacích návrhů volá po nezávislém orgánu, který by měl rozhodovat nebo mít roli jak z hlediska fiskálních pravidel, tak v předpovědích ta formulace nezávislých fiskálních rad se zcela vytratila z návrhu komise, ale na druhou stranu řada kolegů, zejména z eurozóny, požaduje, aby tato formulace nebo klauzule tam povinně zůstala. Možná, že se dostaneme i v tomto ohledu ke kompromisu protože v eurozóně panují různé úrovně. Dále koncenzus o potřebě mít národní numerické fiskální pravidla v souhladu s paktem růstu a stability. Rovněž v tomto ohledu jsem obdržela řadu důležitých komentářů. Obecně se zrýsuje konsensus o tom, že musíme mít vlastně silnou směrnici, která zajistí, že informace, které vyplynou z předpovědí, budou spolehlivé a budou se vyznačovat určitou mírou nezávislého dohledu. To je důležité, protože pokud budeme mít silnější preventivní funkci, tak se eh, nebudeme, pak si nebudeme muset dělat starosti o um, sankčních systémech. Tato směrnice o fiskálních rámcích eh, není paktem stability a eh, růstu. Je to něco jiného. Obsahuje mnoho, pozně, jsou zde ehm, pozměňovací návrhy, které opakují debatu, kterou budeme vést v souvislosti s dokumentem Korin pozměvací návrhy, které eh, se snaží diskutovat kvalitu eh, veřejných výdajů nebo eh, sankcí států, ale nejsou příhodné, patří do jiného balíčku. A proto bychom se měli snažit držet se v tomto ohledu pouze těch témat, která jsou vlastně tím dotčena a neodbíhat do oblasti veřejných výdajů a tak dále této směrnici. Děkuji mnohokrát. A mám ještě jeden dotaz od maďarské kolegyně k pozměňovacímu návrhu 135, ale kolegyně není přítomna, takže to uděláme eh, bilaterálně. Děkuji. Děkuji. Mám zde dlouhý seznam řečníků, vysvětlím vám to později. Paní Hübner ovšem musí odejít a je jednou ze stínových zpravodajů, proto bych ji vyzvala, aby se ujala slova jako první. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Eh, dva body. Jeden, jeden se týká scoreboardu, tabulky a druhý se týká sankcí Mm, chápu, že mm, v zásadě mm, máme v těch posledních návrzích dvě obce pro scoreboard. Buď se rozhodneme pro seznam indikátorů či ukazatelů, který bude eh, v nařízení, ale to je poměrně dlouhé řešení, anebo komise předloží takzvaným delegovaným aktem soubor ukazatelů. Jestliže se rozhodneme pro delegovaný akt, pak by vlastně ty ukazatele eh, neměly být eh, předmětem regulace. Pokud budeme mít obojí, ehm, tak se domnívám, že ten, ten dlouhý seznam ukazatelů, který již byl předložen v pozněvacích návrzích, je důvodem zneklidnění podle mě, protože ty, které jsou navrženy, patří eh, vlastně do širších cílů politických, ekonomických, sociálních a to souvisí také s článkem smlouvy 121, ale my hovoříme o ukazatelích, které by měly být relevantní pro časnou identifikaci a monitorování interních a externích nerovnovách a ztrát konkurenceschopnosti, což zase spadá do oblasti um, řízení o um, nadměrné nerovnováze, takže nemělo by se to řešit tím dlouhým seznamem. Pokud jde o nápravu makroekonomických nerovnovách, tak se sankcemi se již počítá a když členský stát propásne dva e, termíny po sobě nasledující, tak e, začnou sankce platit. Eh, je zde ale návrh, kde eh, už sankce má platit po ehm, eh, promeškání první, prvního termínu. To je, myslím, příliš přísné. A te myslím, že by eh, měl platit spíše ten dvoustupňový systém. To znamená, sankce začne platit, až když první termín nebyl dodržen. Tím pádem sankce bude eh, vlastně eh, proveditelnější a bude mít skutečně i tu disciplinující roli. A členský stát se mnohdy rozhodne vlastně až po po té, co propásne první termín, že musí dodržet eh, ten eh, termín druhý, takže to má určitý výchovný, eh, výchovný dopad systém. Děkuji. Děkuji. Dříve, než budeme postupovat v diskusi, tak chci říci, že jednomyslně byl schválen kompromisní text eh, plynoucí z jednání mezi radou a eh, předsedou Evropské rady o změny smlouvy O změně smlouvy hlasování proběhne zítra ve středu v 15 hodin. Um, vlastně v mimořádnou dobu. Budete se muset dostavit eh, do sálu, nebudu hovořit nyní o obsahu, ale je to teda definitivní text, který byl schválen a eh, včera byla eh, uzávěrka, takže nedoznal žádných změn. Nyní zpět do dis- k diskusi. Máme zde mnoho uchazečů, já jsem to rozdělila tak, že dáme přednost novým zpravodajům před členy. Někteří, kteří se hlásili už brzy, jako například Pervanš a Gunnar, eh, budou nakonec upozaděni, protože nejsou stínovými zpravodaji. Mám zde Uda Bulmana, Lambertce, paní Kerin, Sviam van Goga a další. Edvarde? I vy jste, myslím, signalizoval zájem paní Dorfman Gunnar, Pervanš a, a Anna Lundfixen. Další ještě Astrid. já mám schůzku v 18 hodin, eh, kde musím mluvit a tu svou informaci ale eh, zašlu Wikiford eh, písemně. Výborně, takže děkuji. Budeme se snažit se s tím vyrovnat. První má slovo Udo. Děkuji, Sharon. Než se zmíníme ještě dva, třikrát o panu Trišetovi v souvislosti s výsledkem, k němuž má dojít. Chci říci následující. Já si ho velice vážím za eh, jeho schopnosti zvládat krize, které již prokázal, ale jestliže my jako výbor bychom mu chtěli předepisovat, jakou úrokovou politiku by měl prosazovat, anebo eh, jaký typ politiky otevřeného trhu by měl prosazovat, tak by se určitě tomu vzepřel a eh, tvrdil by, že je to v jeho příslušnosti a naopak nikdo se z tohoto procesu, kolegyně, kolegové, nevyvlékne a nebude se moci postavit v dalších volbách před voliči a říci, že výsledek eh, našeho paktu růstu a stability a tak dále je to, že jsme drželi eh, linií eh, pana Krišeta. Ne, nikoli. Všichni z nás budou muset svým voličům eh, vysvětlovat, že jsme jednali s rozmyslem a o to jde. Druhý bod. Analyzujeme-li, proč jsme v této situaci, tak to není a vážím slova vědomně, tak to není především nebo výlučně Eh, nezodpovědná zadluženost některých států, která nás sem dovedla k tomuto bodu, ale v zásadě jsou to extrémně špatné zákony o finančních trzích, byly zapotřebí záchranné deštníky, dále pak nerovnosti a nerovnováhy, které jsou produkované ekonomickým procesem eurozóny a je to neschopnost eh, se společensky a ekonomicky modernizovat. A proto musíme situaci řešit inteligentně a nikoli neinteligentně. Ne tak, jak řekl Prody, hloupým paktem, ale inteligentním paktem. A to nás vede k tomu za třetí, že eh, skutečně eh, schvalujeme velmi, eh, velmi důsledný konsolidační kurz, ale kromě politiky sankcí musí existovat také takzvaná politika pobídek. To znamená, musíme nabízet členským státům pobídky k realizaci dobrých investic, a zejména ve směru modernizace a vzdělávání, kromě toho také energetika a mnoho dalších, dalšího podpora malých a středních podniků po Japonsku Rumunsku totiž eh, budeme muset vést zcela jinou diskusi o energetické politice než dosud a zejména v Evropě budeme muset vynaložit velké úsilí v oblasti energetika. Nesmíme se tvářit, že to na pořadu dne není. Eh, máme hodnocení dobrých investic v Evropě 2020. Ten pakt nesmí být tak hloupý, že to neuzná, nebo že to k tomu nepřihledne, anebo že to postaví naroveň s ro, velice s, s ekonomickým mrháním států, splítváním. Jestliže toho dosáhneme, totiž to, oč usilujeme pozněvacími návrhy, pak budeme mít k dispozici e, dobrý kompromis. E, my nejsme k dispozici pro e, špatný kompromis, který nebudeme moci obhájit před voliči a proto s vámi, kolegy, skutečně budeme zápolit o dosažení dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji, Filip. Filipe. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě eh, krátké poznámky na adresu Silvy. Jako spolupředseda Zelených jsem velmi choulostivý na to, ehm, že eh, reprezentujeme všechny evropské občany, nejenom eh, ty našich zemí. Ehm, pokud jde, to znamená, Stejně tak, stejně tak reprezentujeme zájmy eh, německých eh, pracujících eh, jako i španělských nezaměstnaných. Jako federalista chci eh, zopakovat skutečnost, že i kdybychom rádi dali více moci komise, co by neutrálnímu orgánu, eh, jemuž důvěřujeme, eh, chování komise, zejména tím výročním přeskumem HDP, si vlastně tuto důvěru nezaslouží, protože tento orgán předložil velmi ideologický dokument, zprávu, podle níž zátěž té adaptace nebo přizpůsobování nebo velká část by měla být snášena občany. Samozřejmě, že tady nebudu vyjednávat o věcech, chci pouze zdůraznit um, klíčové věci v rámci pozměňovacích návrhů. Za prvé, pakt růstu a stability. Musíme se vrátit eh, k disciplíně rozpočtové rovnováhy, nikoli výdajů. Po každé, kdy jsou ty výdaje eh, vyčlenovány, tak musí být kompenzovány um, eh, příjmem. A když nezmiňujeme příjem, tak nemůžeme zmiňovat ani výdaje hovoříme o rovnováze. Za druhé, musí, komise musí předložit analýzu, nemáme jiné obce, o e, zmírňujících e, e, faktorů, o zmírňujících faktorech. Musíme vzít v potaz ten plný hospodářský koloběh, nikoli pouze momentální stav a musíme také brát v potaz eh, reform. Mnozí z vás eh, mají rádi důchodové reformy, zmínili je ve zprávách, ale také investice, které jsou eh, anebo které měřitelně snižují zatížení budoucích pokolení. Dále pakt růstu a stability. Chceme upřímit pozornost na to, že pravidlo 2020 eh, o eh, snížení dluhu bude faktorem, který přebije všechny ostatní. Jestliže se podíváte na situaci členských států, tak můžete zapomenout na jakékoliv jiné pravidlo. Toto je pravidlo, které skutečně zničí země a jejich eh, politiky a znemožní exit vyjít z krize. Pokud teda nevneseme do toho více eh, realismu, tak bude obtížné tento balík schválit. Za čtvrté, anebo za třetí, makroekonomické nerovnováhy. Pohledněte na situaci, kterou zažíváme již nyní v některých eh, členských státech, například na situaci v Japonsku v současnosti a přiznejme si to, každý zdá se reaguje tak, a Řecko je konkrétním příkladem špatné, špatná zpráva veřejných rozpočtů a každý je vyníkem. Ne, tak tomu není. Eh, Irsko a Španělsko jsou dobrým příkladem hloupého chování soukromého sektoru. A na adresu německých eh, přátel musím říci, že vaše i naše belgické banky se také hloupě chovaly a musí si, eh, respektive nejsou dobrým příkladem dobrého managementu a musí za to platit. Jestliže tedy nebudeme uplatňovat kritéria, jako například kvalitu nebo například produktivitu eh, zdrojů a energetiky, tak eh, se samozřejmě podvádíme sami. Chcete-li hovořit o konkurenceschopnosti, to je pro mě v pořádku, ale čím se stává hospodářství konkurenceschopné? Pouze optimalizací pracovní síly? Ne, to nepředstavuje ani 20 celkové hodnoty. Jestliže se nezaměříme i na produktivitu zdrojů a energetiky, tak se sami si sami něco nalháváme. A podívejte se, jak se stala japonská ekonomika zranitelná. Předpokládali jsme, že eh, atom eh, čím jaderná energetika eh, byla řešením všeho. Ne, Japonsko se stalo nejzranitelnější ekonomikou na světě. Ještě nic nezaznělo o soukromé zadluženosti a víme i, že to je silná hybná síla nerovnovách. Dále takzvané efekty spillover a systémové, eh, systémový přístup je klíčový. Přebytek některých představuje deficit jiných. Jestliže chcete řešit deficity, tak se musíte podívat i opačným směrem, protože neexistuje planeta Země, která by vykazovala stále jen eh, přebytky. Kdo by měl eh, ten přebytek absorbovat? Marťaní nebo mimozemšťané? Možná, že někteří z nás eh, nimi jsou, ale mm, asi spíš ne. Sankce. Nehovořte mi o sankcích, jestliže neumíte hovořit o pobítkách. A uzavřu tímto. Toto je zásadní eh, legislativa, která má zajistit ekonomickou stabilitu Evropy principy, ale přiznejme si, že musí být provázaná s dvěma dalšími důležitými složkami, které zde nejsou diskutovány. A to jsem řekl již v minulosti. Je to jednak eh, rozsáhlá politika zdaňování. Někteří říkají, že platíme příliš mnoho daní. Já se domnívám, že někteří hráči skutečně mnoho neplatí, neodvádějí a musíme zajistit, aby odváděli. To není součást toho balíčku, ale jestliže to chceme uhájit eh, před občany, tak musíme postoupit na této frontě stejně tak jako na té daňové. A v tomto ohledu nemám velké naděje. A druhý bod nebo faktor to je finanční odvětví nebo finanční služby. E, tento výbor již odvedl e, hodně práce v tomto ohledu, ale také ta e, legislativa, která je skutečně závazná, například když si vzpomeneme na balík o dozoru, Pravidla se zatím e, nezměnila a většina pravidel se změnit musí, ale čelíme velkému odporu. Ty hloupé banky které se chovaly neodpovědně a investovaly neodpovědně, nyní musí nést zátěž a, a vlastně e, určitý e, trest za tu neodpovědnost. A pokud se tak nestane, tak e, občané a ostatní se budou cítit e, podvedení. E, na tom všem pracujeme velmi tvrdě. Korin zahájila již bilaterální jednání, kde jsme o tom diskutovali, hledím vstříc velmi intenzivním týdnům plným vyjednávání. Děkuji. Uh, Nechal jsem Filipovi více času, protože on je jediný zelený řečník na seznamu a je stínovým pro všechny zprávy. A také využil toho, že jsem na něj dobře neviděla. A nyní spouštíme tedy naše záclony. Děkuji. Já už se pohybuji v politice řadu let a zaznamenal jsem rozdíly v členských státech mezi stanoviskem vládních stran, kde vláda je součástí řešení a opozice považuje vládu za součást problému. A poslouchal jsem komentář pana Bulmana a v návrhu tomu hovoříme jako o hloupém paktu a, nebo neinteligentním paktu a chytrém paktu. Mám velký velkou potíž eh, s manévrovacím prostorem, pokud je o vládu. Mohu to říct i v domácím prostředí. Podle mého odhadu vlády se snaží skutečně dosáhnout maxima. A žádná vláda, která vstupuje do, do volebního cyklu, s něčím, co by, na co by voliči pohlíželi špatně. Chtějí vynakládat prostředky a všechny naše vlády, ať už jsou zprava nebo zleva, protože se pořád mění, před, val, před volbami chtějí vydávat prostředky. Ale bohužel ty volby většinou neběží stejně jako ekonomický cyklus. A v řadě návrhů, které jsem předložil u této zprávy, si myslím, že bychom skutečně měli zvážit, zda retorika o hloupém paktu a nepružnosti je něco tak špatného, protože my bychom skutečně měli přemýšlet jako evropští a nikoli národní politici. A je to těžké, my to všichni víme. A je, pokud není vnější tlak, aby vlády byly přitlačeny k, ke zvýšení výdajů, což ohrožuje ekonomickou situaci v tom členském státu, ale i v jiných, tak myslím, že bychom skutečně měli zvážit, abychom se přiklonili k důraznějším sankcím, jako k, k kázeňskému nástroji. Já ne, nechci hovořit o aplikaci sankcí, ale pokud vám voliči říkají, musíte více dávat, a je třeba, aby evropská úroveň tedy skutečně to omezila, protože makroekonomicky potřebujeme rovnováhu pro celou EU. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Lim. Paní předsedkyně, milí kolegové, zpráva o rozpočtovém rámci členských států je zřejmě nejcitlivě, nejméně citlivá z těch šesti. Paní Ford odvedla významnou práci, aby definovala body souznění mezi skupinami, zejména u odborných otázek a já jí za to děkuji. Upokojila mě, co se týče využití definice pro nástroje pro rozpočtovou projekci při přípravě rozpočtových zákonů. Avšak některá stanoviska se těžko slaďují, i když jsem protchnut dobrou vůlí, podobně jako ostatní. Za prvé, my navrhujeme zejména izolovat veřejné výdaje, vymezit veřejné výdaje v eh, národních účtech. A to také sdílejí některé, někteří členové EPP, mimochodem pan Garcia Margajo, jiní jeho kolegové se s tím nestotožňují. Přitvrzení sankcí při nedodržení pravidel mě nepřekvapuje, protože to přechází od liberálů a demokratů, ale poznací 183, který jde stejným směrem od pana Lamberce, to je trošku překvapivější. A milý Filipe, připomenu ti, že zásada automatičnosti sankcí ohrožuje možnost kontracyklické, proticyklické politiky, která vyvedla Evropu z krize a zachránila svět před katastrofou. Tato debata je klíčová ve chvíli, kdy řada osob chce opustit jádro a to si nedokážu ani představit, jakým způsobem bychom to financovali. Eh, soukromý sektor také investuje, říká pan Lambert. Řada kolegů zmínila cestou pozměňovacích návrhů snahu nezneužívat výjimky. Tady bych s tebou, Filipe, souhlasil. Připomenu, že Soukromé banky neuspěly a bez takových opatření celá řada bank by dnes už asi neexistovala a tržní ekonomika v Evropě by byla vážně ohrožena. Takže tady se určitě dokážeme shodnout. Ale jsem kritický vůči jiným pozměňovacím návrhům kolegů. Pokud jde o hodnocení ex post, o kterém hovořila Vicky Ford, u jednotlivých pravidel myslím si skutečně, že vedle kvantitativních ukazatelů je třeba zavést také kvalitativní hodnocení. Dnes vedeme diskusi o ukazatelích bohatství a ekologičtí kolegové o tom něco vědí a tady se nepohybujeme mimo, když máme posoudit efektivnost těchto politik, zejména pokud o sobě tvrdí ve jménu fiskálních výdajů, že chtějí nastartovat zaměstnanost a růst a věřím, že přesto nalezneme kompromisy. Jsem k dispozici kolegyně Ford a dalších stínových, zejména v této věci. Ale vzhledem k tomu, co jsem dosud slyšel, jsem poměrně skeptický, co se týče závěru naší diskuse o tomto balíčku o ekonomické zprávě. Děkuji, Jorgen. Děkuji, Sharon. Chtěl bych navázat na to, co eh, řekla Sylvie Goulart, že totiž musíme nalézt perspektivu, která eh, obsáhne všechny země a nejenom svou vlastní. A z této perspektivy chci říct já, že v mé skupině je mnoho lidí, kteří to, co se zde připravuje, nahlížejí spíše z kritické strany a jsou i plní kritiky. Tato kritika se zaměřuje na to, co uvedl Filip Lambert i další, totiž že banky přispěly k zadlužení. Ehm, to neznamená, že by zde nebyly i státy, které skutečně špatně řídí svou rozpočtovou politiku, ale hlavní odpovědnost spočívá na bankách a ehm, tudíž se skutečně bráníme tomu, aby zde byl vytvořen či sestaven balíček, eh, který eh, chce chce svalit vinu um, za ty dluhy um, um, na veřejný sektor. S tím nebudeme souhlasit, proto jsme předložili pozměňovací návrhy, které na první pohled působí jako jazyková úprava, ale obsahují více. Například pojem dozor, surveillance, jsme nahradili výrazem koordinace. To neznamená, že se nebráníme, eh, nebráníme eh, koordinaci hospodářských politik, ale bráníme se politice, která není ničím jiným než dozorem, protože vždy je někdo, kdo je eh, dozorován a kdo dozoruje. To je určitá hierarchie. Myslím, že na, v této podobě to v Evropě nejde. My tady musíme všichni eh, být na jedné úrovni, zajistit teda eh, rovnocennou koordinaci eh, i za účastí Evropského parlamentu a parlamenty členských států do toho musí být zahrnuty. A také si musíme uvědomit, že rozpočtové právo je vlastně stěžejním eh, právem národních parlamentů nebo zákonem parlamentu. Do toho nemůžeme zasahovat, to musí zůstat eh, svrchované a tudíž můžeme jednat pouze jako rovný s rovným. A to znamená také s ohledem na sankce, eh, že od nás nelze očekávat velké nadšení pro stávající návrhy, v zásadě to odmítáme. Pokud ale a to lze očekávat, budou ty sankce stanoveny pak musí být zajištěno minimálně, aby byly transparentní a aby odpovídali v zásadě principům právního státu. To, co bylo připraveno, to je organizováno za zavřenými dveřmi, je to méně transparentní. Když pracujeme se sankcemi, tak se musíme minimálně držet e, pravidel nebo zásad právního státu. Pokud jde o nerovnováhu, tady chci pouze podtrhnout, že nestačí pohlížet na jednotlivé země a konstatovat, že ten či onen členský stát vykazuje deficity, protože tady nejsou pouze jednotlivé členské státy, máme také e, společný jednotný trh a ten vykazuje tež nerovnováhy. Proto musíme zajistit souhru jednotlivých národních hospodářství v rámci společného trhu. Bylo již naznačeno, kde, že tam, kde jsou deficity, jsou i přebytky a to souvisí navzájem a to musí být také v tom balíčku zákonů lépe ještě propracováno. Pokud jde o scoreboard, Ehm, nemohu souhlasit s tím, co uvedla paní Danuta Hübner, ehm, totiž ehm, my bychom se spíše vyslovili proto, že aby to bylo zmíněno v balíčku a aby došlo k dostatečné diferenciaci. Jinak se obáváme, že stejně tak, jak to dopadlo s Řeckem, bude to celé využito na zásadě naming and shaming, to znamená e, e, jmenování a zostuzení vyníka vlastně mediální cestou. Takovéto, takováto opatření toho jmenování a zostuzení obvykle e, není velmi efektivní. Viděl jsem to v Německu, v německých médiích, jakou škodu to natropilo ve vztahu k Řecku. Dneska vlastně nelze v Německu o Řecku mluvit bez nadávek, ale takto eh, nemůžeme eh, eh, tak, tak to se nemůžeme k sobě chovat v rámci Evropské unie. Takovéto procesy nemůžeme v rámci společenství podporovat. To musíme zastavit, s tím musíme skoncovat, to nepomůže nikomu. A poslední věc, komise. Nechci samozřejmě nikomu podsouvat, že někdo dělá špatnou práci, naopak, ale přesto v balíčku zákonu je komise tak trochu nad věcí. Myslím, že to není zcela přiměřené. Někdy nabýváme dojmu, že komise se staví co by deus ex machina nad věci a předkládá návrhy opatření a tak dále, ale přitom se nemusí před něk před nikým obhajovat a e, proto jsme předložili návrh, ten asi neprojde, v němž říkáme, že komise uh, musí též být podrobena eh, pokutám. To asi není realistické, ale chceme tím pouze přinutit eh, k přemýšlení o tom, že i komise eh, musí se obhájit, musí být volána k odpovědnosti, musí umět, umět uhájit své návrhy. To je teda zatím eh, otevřený bod z našeho úhlu pohledu. Tím jsem i překročil svůj časový limit a tím to končím. Děkuji. Děkuji, Edward je další. Vyjádřím se spíše ke zprávě Fejo, spíše než Sylvie Goulart, protože jsem předložil řadu pozměňovacích návrhů a zejména o eurobondu se to toho týká. Kdybych měl schromáždit své pozměňovací návrhy ke zprávě FEJO, tak bych je dal pod jeden název. Prostě nebyčujte mrtvého koně. Pokud je o sankce, sankce mají odrazovat. Ale když je třeba je ukládat, tak musíme zajistit, že se země postaví na nohy a že se opět rozjede a poroste a bude vytvářet pracovní místa. Takže musíme být velmi umírnění. Je lepší mít jisté a skromné sankce než nemírné sankce. A je, měli bychom být tedy skromní v tomto směru. A měli bychom také zavést určité stropy. A to závisí na ekonomické situaci, která nastane v té době. Něk- pro některé země to bude možné je hradit, jiné jsou v tak zoufalé situaci, že to schopné nebudou. A proto musíme zahrnout cyklicky upravené ukazatele pro výkon HDP. Pokud je o citlivou otázku eh, odpovědnosti související s bezprostředním stavem, můžeme to harmonizovat průhledným a správně měřitelným způsobem. Je třeba se na tom shodnout. Aniž bychom poukazovali na ten či onen typ veřejného výdaje protože všechny veřejné výdaje, ať už jde o důchody nebo cokoliv jiného, včetně soukromého dluhu, jsou zátěží, pokud je o tento otevřený pojem odpovědnosti. A musíme se zabývat kompromisy. Dospějeme k dohodě, pokud budeme dbát těchto kritérií. Také by tu měla být souvislost eh, s udržitelným růstem a zaměstnaností. Ve skutečnosti a konečný výsledek by měl být takový, že bychom si měli mít možnost říci, povede to k vyšší zaměstnanosti a až dospějeme k aspektům tedy obnovy po krizi u naší legislativy. Když se dostáváme k dohledu, ten by měl být průhledný a pokud jde o odpovědnost členských států vůči parlamentu, měli by nám vysvětlit situaci a také by měli být právo být slyšeni, i když je o, ně, o to nebudeme žádat. Takže by to mělo být strané. Pokud jde o ty výsledkové tabule, tabulky, to by mělo být, eh, to je zajímavé, my jsme nejdříve byli proti tomu, proti uvedení určitého ukazatele na té tabulce, nejsme na to, že by to mělo být pružné, ale potom jsme dostali pakt, buď to byl Eurolat nebo jiná dohoda, kde jsou ukazatele. A jsou, ty ukazatele jsou pojmenovány, jsou uvedeny a nevím tedy, proč by to měla být výjimka? Měli bychom to zahrnout. A bude to zcela otevřené a myslím si, že pokud je o klíčové ukazatele, není důvod, proč by zahrnuty být neměly. Děkuji. Děkuji Herbert Dorfman. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem stínový zpravodaj své frakce eh, ke zprávě Ferrera a proto bych se chtěl omezit na tuto zprávu pouze. Pokud jde o makroekonomickou nerovnováhu, tak nyní implementujeme zcela nebo z Brusu nový systém, dosud neznámý a o to důležitější je, abychom mm, nyní eh, nastartovali eh, s tím správným krokem. Jde o to implementovat systém, jenž skutečně přispěje k eh, objevování, odhalování makroekonomických nerovnovách. Nic víc a nic méně. Eh, nejde o to, a promiňte, když to takto eh, otevřeně řeknu, odhalovat eh, dobré a zlé státy, anebo určité členské státy mm, plácnout po prstech. Já se domnívám, že jestliže eh, v členském státě odhalíme makroekonomické klimatickou nerovnováhu a dostatečně rychle řešíme, tak to není jenom ochrana um, um, jiných států, ale ochrana i téhož státu. Kdybychom byli zjistili čas, co se děje v Řecku, Irsku a kdybychom byli jednali včas, tak by to byla nejenom ochrana těch ostatních států, ale zejména Řecka, Irska. Tyto státy by si byly um, hodně ušetřili a um, vyhly by se té velké zátěži, kterou musí nyní eh, nést. A tak to musíme pohlížet i na scoreboard. Je to skutečně, nebo měl by to být skutečně systém časného varování, tak eh, jak jej eh, komise i zamýšlí. A musíme tento scoreboard odlišovat od toho, co přijde poté, totiž od plánu uzdravění. A tento plán uzdravění musí samozřejmě dostat zásadám agendy 2020. Ten eh, plán zotavení, to znamená, jak se opět stát postaví na nohy, musí eh, se odehrávat ve světle agendy 2020. Jinak by agenda 2020 neměla smysl, ale já se domnívám, že ten scoreboard jako takový nesmí zaměňovat mezi krytím makroekonomických nerovnovách a mm, e, případným e, budoucím perspektivním modelem, který spatřujeme právě v agendě 2020. Ještě dvě poznámky. Dobře e, vydiskutovat musíme a jsem rád, že se to už diskutuje v rámci skupin, je role parlamentu v návrhu komise je ta role parlamentu velmi nuzná, ne nulová. Já se nedomnívám, že parlament má zasahovat do eh, exekutivních pravomocí, ale o to více by eh, měl parlament eh, uplatňovat svou politickou odpovědnost. A jakou roli má mít komise? Já myslím, že komise musí mít silnou roli. Komise, myslím, musí převzít vůdčí roli v tomto mechanismu a proto jsem své frakci navrhl celou řadu takzvaných reversed qualified eh, majority votes. Je to, myslím, důležité pro zkvalitnětí eh, práce komise. A ještě poslední bod k symetrickému pozorování, mm, tak jak to zmínil kolega Lamberts. Samozřejmě je tomu tak, že eh, scoreboard musí být symetrický. Například existuje přebytek nebo nadbyta, nadbytečný na přebytek zahraničního obchodu a i deficit zahraničního obchodu. Ale říci, když jeden stát má problémy, tak se podívejme, jak si vede jiný stát, není správné. Jestliže například Španělsko s extrémními pobítkami pro investory uh, vytvořil určitá lákadla, pobytky, které umožňují určité chování. A pak si podniku nebo bance, ty jsi odpovědný, protože jsi šel do Španělska a investoval tam. To je do značné míry problematické, takže musíme ty věci umět rozlišovat. Mám na mysli to eh, rozdělení eh, zátěží. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní se dostáváme k Gunaru Hockmarkovi. A další bude na řadě Permož Beves. Já možná opustím své předsednické křeslo na chvilku. Děkuji mnohokrát. Je velmi zajímavé naslouchat této debatě, protože je pozorodné, že řada věcí jsou společným postojem a na druhé straně cítím že do jisté míry jsme ztratili ten pocit naléhavosti, proč tu jsme a proč o tom jednáme. Protože to není tak dlouho, kdy řada členských států čelili hluboké krizi, která ohrožovala jejich stabilitu, ale také naši společnou stabilitu. A když jsme hovořili o výdajích, myslím, že si musíme vzpomenout na to, že Prostě není možné růst a vytvářet pracovní místa, když se pohybujete v hlubokém deficitu. Tak prostě v takové situaci přicházíte o pracovní místa a o růst. A pokud se nám podaří eh, překonat tuto situaci po naší současné zkušenosti, tak vlastně bychom se nepoučili z toho, z čeho jsme se měli poučit. A je problematické do budoucnosti všechno zapracovat. Není jednoduché mít přehled o všech procesech, které tady řešíme. A je třeba se na tyto věci skutečně soustředit, protože je tu skon, když hovoříme o tom, jak zabezpečit správné politiky do budoucnosti, to je velmi obtížně definovatelné skutečně to je jako hledat eh, svatý grál. A musíme zamezit chybám, které nás dovedly do krize. Umožnit deficity, umožnit velkou daňovou zátěž, velkou dlouhou zátěž, to je ten nejdůležitější úkol. A je to relevantní, když jednáme o tom, jak koncipovat sankce. Protože čím širší dohled a čím širší dozor bude u ekonomických politik, tak o to bude obtížní koncipovat sankce, protože to bude nahodilá diskuse o tom, co je špatně a co je dobře v ekonomické politice. A měli bychom jednat o tom, jak zaměřit eh, scoreboard právě v tomto duchu, protože pokud budeme rozšiřovat scoreboard a pak stability bude paktem dohledu nad ekonomickou politikou, tak neuspějeme, pokud je o využití našich ponaučení z krize. Takže měli bychom být co možná nejsoustředěnější na klíčová pravidla pro finanční udržitelnost. Deficit, daňová zátěž a rovnováha běžného účtu. A měli bychom se soustředit na střednové cíle a na vhodné sankce a skutečně se ujistit, že to všichni budeme schopni následovat. A pokud se budeme snažit o více, tak můžeme přijít o, o to, o co nám jde, to je eh, o zachování paktu růstu a stability do budoucnosti. Ale zajištění stability by mělo být primárním cílem a je důležité, aby ve všech těchto větech se na to, jsme se na to soustředili. Děkuji. Děkuji, Pervanš. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, mám tři poznámky. Za prvé. Samozřejmě, že budeme jednat a rada chce věci uzavřít v červnu. Ehm, Mezitím se celá řada věcí v radě diskutuje. Ehm, v eurozóně, což bude potvrzeno na Evropské radě, také otázka dluhu. A mezi tím vznikají další dokumenty. Já si vzpomínám na začátek našich diskusí tady. Ehm, paní Wartman Kohl nás, nám navrhovala, abychom zůstali striktně u těch šesti textů, ale těch šest textů to už je něco tak pro naši zábavu nebo pro naše jakési zapojení, ale ve skutečnosti jsou tady strategie zcela zásadního významu v oblasti ekonomiky, které se um, rozvíjejí a které v našich textech vůbec nejsou zohledněny. Já myslím, že je třeba přijmout jednoznačné politické e, sdělení. Pan Trišet včera e, tady hovořil, já se vracím ze Ženevy, kde jsme se setkali s předsedou MOP a Eh, Evropská centrální banka, ale také eh, soukromé banky eh, spouštějí studie na téma pracovního trhu, aniž by se zabývaly otázkami, jakým způsobem samotné banky působí v oblasti investic v Evropě. Vzpomeňte si, co řekl Jacques Delors, když pondělí k nám přijel a hovořil o důležitosti komunitární metody. Říkal, že pan Krugman, nositel Nobelovy ceny, eh, hovořil o konkurenceschopnosti a eh, také v rámci diskusí v MOP. To všechno potvrzují. Vy mě samozřejmě nenáte hodně času, abych to všechno mohla probírat podrobně, ale skutečně, upřímně řečeno, přemýšlejme o tom, co děláme. Já řeknu jednu věc, jednu referenci. Eh, v jižních zemích eh, prý platy se zcela vymkly kontrole a to je třeba odsoudit a je třeba eh, se tady vrátit zpět. Realita fungování těchto ekonomik ukazuje, že jestliže ty platy na začátku se vymkly kontrole, tak to bylo proto, že byla velká očekávání inflace, které ta, ta inflace se pak korigovala. A mm, došlo tedy k dysfunkcím na eh, trhu produktů, nikoli na trhu platů. To znamená, že vlastně děláme přímo protichůdné, nesmyslné vývody. Druhá věc, kterou chci říci, omlouvám se, že se k tomu vracím, paní eh, předsedkyně, ale já jsem nepředložila žádný pozměňovací návrh těm šesti textům z jednoduchého důvodu, že jakožto členka výboru pro zaměstnanost jsem eh, byla spravodajkou eh, pro šest pro tři stanoviska z těch šesti. Takže určité kompromisy už jsou nastíněny, bohatě nastíněny. Já prosím, abyste vzali v úvodu, co schválil výbor pro zaměstnanost a sociální otázky. Chceme-li eh, se vymotat z, té, z toho příkopu, chceme-li krášet po obou nohou, je třeba mm, toto brát v úvahu. Nechci hovořit příliš dlouho, ale chci ještě zmínit dvě, tři věci, kde si myslím, že Eh, výbor pro zaměstnanost a sociální otázky tady může užitečně přispět. Pokud je o zprávu paní Wortman Kohl, eh, navrhla jste eh, alternativu k prudent fiscal policy, kterou nikdo neumí identifikovat. My máme takovou syntézu, která mě připadá užitečnější než to, co navrhujete vy. A tady se hovoří o otázce rozpočtové politiky, která je účinná a udržitelná. Ta otázka udržitelnosti je důležitá, nepodceňujme to. Nejde pouze o to, abychom udělali odborný text se sankcemi. Jde o to, abychom definovali, co to je, nebo jaká bude budoucí eh, hospodářská politika, jak vypadá efektivnost a účinnost. Jinak bychom se mýlili ve směřování. Dále pan Fejo. My jsme schválili pozměňovací návrh, který souhlasí s tím, že se bude hovořit o důchodech, ale neutrálně, protože upřímně řečeno, hospodářská politika EU, která by nebrala v úvahu vůbec nic z těchto aspektů, která by například říkala, že eh, výzvám budoucna je eh, třeba eh, čelit teď už nemáme vůbec ani právo říct v tom balíčku, že je důležité investovat do vzdělávání a do školství. Reformy důchodu e, kapitalizačním způsobem by se měly být nazírány e, pozitivně. Já na to říkám nikoli. Já jsem proto, aby tady byla udržitelnost a životaschopnost průběžného financování důchodu. Ale v každém případě i to by se tam mělo objevit. Eh, zpráva paní Vicky Ford. Nejde o to podrobně eh, mluvit o tom, co je v jiných eh, zprávách, ale vaše zpráva je, jedna, je, je velmi důležitá v jedné věci, o které jsme hovořili ve našem výboru pro zaměstnanost. Když si všichni myslí, že je třeba uvažovat jako dobrý Evropan, uvažujme tedy tak a hovořme o strategiích, které jsme definovali v EU strategie. Já neříkám, že jsem byla stoprocentně ve schodě, ale máme přece jen strategii Evropa 2020. Já myslím, že ta rovnováha tohoto textu, když se tam nebude hovořit o strategii 2020, když se otočíme zády k této strategii, tak pak je Evropa opravdu příliš málo nebo příliš malá na to, aby všechno dělala sama. Když se Evropa nebude dívat, jakým způsobem eh, výdaje členských států přispívají k této strategii, tak prostě když toto neuděláme, tak stroskotáme v našem úsilí. To by se mělo ve vaší zprávě objevit. Ano, je tady celá řada dalších věcí. No, to nechám na spravodajích, aby se podrobněji podívalo, co vzešlo z výboru pro zaměstnanost. Ale prosím, neudělejte to tak, jako jindy ve všech svých eh, kompromise, kde si očkrtnete pokryto, pokryto, pokryto. Já myslím, že to by nás vedlo ke strategii, která je prohrává. Já se omlouvám, paní předsedkyně, že hovořím tak dlouho, ale ještě jedna věc. Evropský semestr. Eh, bylo rozhodnuto, že je důležité mít eh, zprávu z vlastní iniciativy eh, o tomto semestru. Svěřili jste mi tuto zprávu, já jsem velmi ráda. Také rozpočtový výbor, ústavní výbor a jistě i výbor pro zaměstnanost tomu bude mít stanoviska. A já jsem tomu velmi ráda. Já nemohu být zpravodajka k evropskému semestru, abych eh, současně byla jakýmsi eh, nástrojem něčeho, co je dohodnuto někde jinde. Já žádám, abyste se podívali, co je v těch šesti textech, které tady jsou předloženy eh, k diskusi a co z toho může se objevit ve zprávě o evropském semestru, protože já nechci být nástrojem v ruce někoho jiného. V zájmu instituce je aby tady byl jeden konzistentní logický text vůči ostatním institucím, abychom jasně řekli, co chceme říci, aby Evropský parlament v celém tomto postupu měl své místo. Teď se ví, že v Radě i v Evropské komise eh, je názor, že čím méně se tím bude parlament zabývat, tím lépe, tím spíše se to eh, svěří eh, expertům. Děkuji. Pervanš, já vás ujišťuji, že od začátku bylo záměrem eh, paní Wortman Kohl a zpravodajů, že se připojíte s eh, evropským semestrem Evropou 2020 a tímto paktem. Já vím, já vím, že chcete hovořit, ale máme tady ještě další, kteří ještě stále čekají v řadě. Pakliže to nebude ovšem velmi, velmi stručné. Děkuji, děkuji. To je jen pro informaci. My Děláme hodně pro to, abychom zaručili, že hlas parlamentu je slyšen. Například eh, snažíme se sejít s panem Van Rompejem, to se stalo minulý týden a ujišťují Pervanš, že my všichni dohromady jsme opravdu zaangažováni. Chceme, aby parlamentu bylo nasloucháno. Samozřejmě to neznamená, že nemáme s vámi spolupracovat na evropském semestru, ale já jsem to jenom chtěla říct eh, pro ty, kdo o tom třeba neslyšeli. No, eh, máme-li být konsistentní, tak prostě eh, tento, tento balíček by neměl tady existovat bez toho, že by tam byl zahrnut evropský semestr předsedkyně, ale on tam je zahrnut, to je velice jasné, to bylo jasné, toto je jenom první výměna e, to také paní Wortmann Kohl zcela jasně řekla. A tak bude ještě hovořit Sven a pak možná ještě se k tomu budete moci vrátit, paní Wortmann Kohl. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci některé myšlenky, které se týkají eh, dozoru a makroekonomické rovnováhy. Chci říci, že je velice důležité, aby ten systém byl přesný a vyvážený. Bylo by nešťastné, kdyby eh, tady byl vazba na systém, který by hrozil tím, že do toho vnese nerovnosti nebo dokonce chyby. Pokud jde o platy a tvorbu platů. Já myslím, že je důležité vyhnout se tomu, aby eh, tady bylo zdanění na evropské úrovni. To by bylo kontraproduktivní. Nic, nikdo netvrdí, že EU eh, e musí kontrolovat platy. Nikde není řečeno, že by to bylo produktivní. Naopak, je podle mě důležité mít systém, ve kterém se scházejí partneři. To je vyváženější a produktivnější než jiný systém, ve kterém by se věci vnutily ze zhora. Kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání, to umožňuje dospět k jasně definovaným platům s určitým vývojem platů. Důležité je, aby tady nebyly nějaké kontroly ze zhora. Nesmíme ztratit legitimitu která je spojená s regionálním či lokálním aspektem. Důležité je, aby sami pracující zaměstnanci mohli ovlivnit své platy, aby se mohli korigovat nerovnováhy, které zatím v systému existují. Systémy musí respektovat národní model sociálního dialogu. Bylo by chybou eh, spochybnit struktury, které nyní fungují dobře. Za druhé, důležité je, abychom z evropské úrovně nemohli nutit členské státy, aby se vměšovali do platů. Vláda musí mít vždycky právo respektovat svobodu sociálních partnerů. Za třetí, sociální partneři musí mít možnost vést dialog s členskými státy i s Bruselem. Je důležité, abychom věděli, Jakou analýzu věci provádějí samotní sociální partneři? Nový systém, který je navrhován, je jistě pozitivní, ale je zapotřebí, aby mohl fungovat účinně. A proto je třeba brát v úvahu body, které jsem nadnesl. Děkuji, Sven. Já budu hovořit velmi stručně. Děkuji za varování. Mám dvě poznámky. Jedna je velmi stručně eh, k příteli Lianovi. Eh, především Eh, soukromý sektor investuje do obnovitelných zdrojů a my přesně víme proč. A za druhé, já si nemyslím, že eh, veřejnoprávní atomová elektrárna je lepší než soukromá eh, atomová elektrárna. Záleží prostě na tom, jak energii vyrábíte. To nemá co dělat s otázkou Eh, přechodu z atomových elektráren na obnovitelné zdroje. A teď ještě závažnější otázka. Myslím, že je důležité, abychom v našem výboru věnovali určitý čas, nevím kdy, ale abychom věnovali čas, abychom um, se osvobodili z té logiky jedna, jednoho návrhu zprávy, um, omezeně. Musíme brát v úvahu celý soubor eh, návrhu eh, Pakt pro euro a všech šest návrhů v jednotě, stejně tak jako eh, mechanismus stability. Když to neuděláme, tak myslím, že bude velice nebezpečné, že si nebudeme rozumět a bude za druhé velice těžké pochopit, jaký je vlastně dopad. Plně sdílím to, co tady zaznělo, že je tady velké nebezpečí, že bychom diskutovali o jednotlivých kouscích a zapomněli, že dohromady to vytváří jednu věc, která vede ke katastrofě. Myslím, že odpovědností nás všech eh, a jednotlivě nemůžeme tu odpovědnost nést. Eh, nemůžeme pak, nemůžeme pak přece přiznat, že jsme se po druhé takto trapně spletli. Musíme to diskutovat eh, také ve skupině koordinátorů a musíme tomu věnovat ten čas, kdy se vymaníme z logiky jednotlivých eh, textů. Korin o tom také hovořila. Možná by bylo jednodušší zjistit, jak se věci mají, když budeme diskutovat eh, společně. Jedna věc tady zazněla i dopoledne že u některých otázek například je to obava, kterou máme my všichni, jenom si myslíme, že to třeba není to nejvhodnější místo. Někteří se třeba obávají, že když se to neudělá v rámci těch šesti návrhů, takže se to úplně ztratí, spadne to pod stůl. To je diskuse, kterou můžeme vést pouze, když eh, se posuneme o krok eh, dál a nebudeme v té logice diskuse jednoho textu po druhém izolovaně. A tady by se měl najít nějaký prostor. Já věřím, že se ten prostor najde. Děkuji, děkuji. Já myslím, že eh, bych měla hovořit stručně za sebe, aby měli ještě prostor zpravodajové. Chci říci, že tady to, to, ta tématika, která je eh, tady uvedena, která se objevuje u jednotlivých zpravodajů, myslím, že nám umožňuje opravdu spojit ty všechny eh, návrhy a docela dobře. Eh, nejdříve dám slovo Korin, děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem těm kolegům, kteří vyjádřili poznámky a jasně se vyjádřili eh, k otázce preventivní složky paktu růstu a stability. Já myslím, že tady se dá najít nějaký společný bod. Já velmi lituji, že odcházíte, protože jsem chtěla eh, vlastně reagovat trošku šířeji na to, co tady zaznělo. Eh, Udo Burgman proto jsme zjistili, že jsme dnes nejen oba vědci, ale že oba dva chceme inteligentnost v těm balíčku. E, to neznamená pouze inteligentní pakt růstu a stability, ale znamená to také dostatečnou flexibilitu v celém cyklu. A teď to říkám vlastním kolegům e, Hokmarkovi a Kristiánovi. Protože máme eh, tady eh, měnovou unii, eh, tak vlastně musíme mít dvě nohy. Chodíme po dvou nohách, nemůžeme mít pouze tu měnovou nohu. Potřebujeme celý inteligentní balíček jako celek. A Svene, můžeš klidně říci, že potřebujeme nějaký časový prostor, ale ten časový prostor se neobjeví, když my parlament nebudeme vůdčí silou v celém tom procesu. Několikrát to tady zaznělo i od zpravodajů. Je to trošku matoucí. Máme stabili- program stability, máme e, program pro makroekonomický dozor, máme národní reformní e, aktivity a strategii 2020 a teď ty ukazatele, které jsou prezentovány jako nové e, ukazatele v paktu pro euro. A to je eh, vlastně podobné jako, nebo část je ze paktu stability, část je z makroekonomického eh, dozoru a část z národních reformních plánů No, já jakožto zpravodajka a my všichni přece chceme mít udržitelné fin- veřejné finance a udržitelný růst. To je důležité pro sociální tržní ekonomiku, to je někde uprostřed. A je tady nebezpečí, že strategie Evropa 2020 eh, dostane jakýsi sekundární statut podobně jako strate- Lisabonská strategie, protože teď se státy budou stava- starat jenom o ty nové ukazatele. Paní Beres, já vím, že eh, vás velmi vytěžuje výbor pro zaměstnanost, ale prosím, podívejte se na pozměvací návrhy k balíčku 2000. Eh, vy jste se dotkla několika témat, které jsou součástí pozměvacích návrhů. Text o evropském semestru. Já navrhuji ve své zprávě vám poděkovat, že jste se toho ujala a vy to dáte také do své zprávy. Já myslím, že není dobré pouštět se tím směrem, že si přisvojíte vůli jít tímto směrem pouze vy. Já myslím, že tam je otázka nejenom semestru, ale také národních reformních plánů a také eh, je to velká výzva pro Evropskou komisi, aby společně s námi přemýšlela, jak vytvořit inteligentní balíček když eh, jde o věci, které jsou tady v tomto balíčku, tak prosím, dejme je do toho balíčku a Evropská komise přijde zase s nápady a myšlenkami. My přijdeme s našimi myšlenkami a uděláme to, protože chceme mít eh, chytrý přístup k tomu celku. Dále eh, strategie Evropa 2020. Tady je jasné, parlament to jasně řekl v usnesení, které jsme schválili před několika měsíci. Aby bylo možné dosáhnout strategie EU 2020, tak závazek musí být zcela jasný. Potřebujeme reformy a také e, investice soukromé a veřejné v partnerství. To musíme diskutovat dále, jak toho dosáhnout. A Eh, také u některých eh, pozměňovacích návrhů je to jasné cíl, který chceme dosáhnout. To, o to musíme usilovat ruku v ruce. To bych opravdu chtěla tady zdůraznit. Děkuji. Děkuji. Vicky chce ještě hovořit. Velmi stručně, Pervanč, já zcela souhlasím s vámi, že se musíme zaměřit na růst a na strategii 2020. To nezapadá do zprávy o tom, jak mm, mm, vlastně zajistit mechaniku sestavení rozpočtu. To spíš zapadá do mm, e, zprávy Korin. E, My nemáme takzvaně legislativu k mé zprávě v parlamentu, musíme proto zajistit, abychom zahrnuli znění, které si přejete do eh, zprávy Korin. Pan eh, Liam, eh, řada z toho, co říkáte, má smysl, ale není to obsaženo v kompromisech. Jiné věci zase jsou předmětem toho manevrovacího prostoru, o kterém hovořil kolega, ale to neznamená, že bychom o nich neměli diskutovat. Já ale nesouhlasím s vámi v tom, když eh, hovoříte o směrnici schválené již radou a vy eh, to chcete vyškrtnout z důvodu požadavku po transparentnosti. Například rada se nyní rozhodne, že chce být transparent, jde o e, vlastně e, ty e, závazky nepředvídané. To je přece dobře ať už je to v rozvaze nebo ne. Nesouhlasím s přístupem, který říká, vyškrtněme to či ono, abychom učinili um, zadost transparentnosti. S tím nesouhlasím. Děkuji. Lisa má slovo. Děkuji. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co eh, řeklo několik kolegů, totiž, že se máme podívat na celý balík a eh, posoudit, eh, jak poskytuje odpověď na otázky a problémy, kterým čelíme. Ti kolegové, kteří chtějí pouze dodržovat pakt eh, stability a růstu ve stávající podobě, tak bych řekla, že je lepší, abychom vzali v potaz nebo vzali za svou myšlenku, že to nefungovalo a proto měníme balík a proto ho snažíme, se ho snažíme zdokonalovat, vylepšovat, protože to byla dílčí odpověď, ale jsou zde aspekty, které nelze pokryt pouze paktem stability a růstu, totiž v cílech 60% a 3% byl implicitní 3% růst ekonomiky, stejně tak jako in, míra inflace 2%. A to eh, byl celý balík. Takže jestliže to dodržujete, jestliže se snažíte dodržovat těch 3% a 60%, tak to není řešení problému. Problém eh, zůstává a problém spočívá v nedostatku kontracyklické schopnosti, pružnost eh, eurozóny, dojde-li ke krizi, jak se vrátit, s jakými nástroji, a pak divergující trendy uvnitř eura Eh, ruku v ruce s nedostatkem eh, finančních zdrojů. Takže to jsou problémy, s, nimiž se potýkáme a nemůžeme říci občanům odpovědi na to je soubor sankcí a dokonce ještě více přísných eh, úprav z hlediska dodržování předpisů. To znamená, přidaná hodnota toho, co děláme, podle mého názoru, je lépe pochopit, jak můžeme učinit z eurozóny a Euro- Evropské unie pružnější a stabilnější útvar, eh, který více odpovídá reálnému životu našich občanů. Eh, závěrem bych teda řekla, že musíme do toho vnést prvky, které umožňují konvergenci a růst. A to nemohou být pouze formulace bez obsahu. Jinak to bude další propásnutá příležitost. A vracím se k tomu, co řekl kolega Fejo, když řekl, proč bod 20 proč 0,5 každý rok na defi, od de, 5 deficitu každý rok a tak dále. Musíme pochopit, že toto jsou komplikované problémy a je lepší, nebo bude lepší, když budou věci technicky eh, důkladnější a také pružnější, než se opět eh, pouštět do velmi přísných pravidel a sankcí, které nebudou dodržovány všemi, pouze některými, protože ti jiní budou prostě ignorovat. A to je výzva, která stojí před námi. Děkuji. Přeje si ještě někdo ze stínových zpravodajů nebo zpravodajů vůbec se k tomu vyjádřit? Máme ještě čtyři minuty. Silvi, chci pouze říci, že děkuji všem kolegům, kteří eh, kteří eh, vytrvali, eh, jsme jako v jedné Haydnově symfonii, kde už nezbylo mnoho hudebníků, ale hudba pokračuje. Takže děkuji, eh, skončili jsme včas a naše práce bude pokračovat.